Dobré jutro, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové. Srdečně vás vítám jako předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu a spolupředsedkyně tady čtyř pořádajících výborů společnému slyšení na téma směřování k vysokému stupni odpovědnosti, transparentnosti a integrity v orgánech EU. Vítám všechny poslankyně a poslance, kteří přišli, ale také všechny řečníky, kteří se sem dostavili. Je to premiéra v Evropském parlamentu. Zatím jsme nepořádali takovéto zasedání čtyř výborů, ale je to opravdu velmi smysluplné, protože nám to umožňuje konečně společně se podívat na činnosti všech čtyř výborů, které jednotlivě děláme a proto mě také těší, že přišli kolegové, kolegyně předsedající. Za výbor pro rozpočtovou kontrolu je naší každodenní práci otázka té odpovědnosti. To je velká součást naší činnosti a velmi nás těší, že i ostatní výbory zde přispívají svojí troškou do mlína, tak abychom se společně zlepšovali nebudu dále zdržovat a dávám slovo kolegyni Hübnerové, eh, předsedající výboru pro ústavní záležitosti. Prosím. Děkuji, Inge. Děkuji mnohokrát. Já bych ráda řekla asi toto. Pro nás všechny eh, je důležité, aby Evropská unie byla demokratičtější, aby se přiblížila občanům, to patří k hlavním prioritám a to patří skutečně, platí o všech výborech a pro náš zvlášť. Tedy důležité je, aby rozhodovací proces v EU byl transparentnější, to je nesmírně důležité. A platí to jak pro zákonodárnou činnost, tak obecně pro rozhodování v Evropě. Také víte, že transparentnost sama o sobě nestačí, ač je velmi důležitá, je to jenom začátek. A naším úkolem, tak jak to vnímáme ve výborech, je zajistit nejvyšší možnou integritu institucí Evropské unie. A právě proto jsme tady. Jsme tady proto, protože jsme rozhodnuti zajistit maximální odpovědnost, transparentnost a integritu. A jménem výboru, kterému předsedám, který odpovídá za provádění primární legislativy EU a také jednacího řádu, tedy e, výbor pro ústavní záležitosti, Připravuje také zprávu z vlastního podnětu věnovanou tématu transparentnosti, odpovědnosti a integrity evropských institucí. A právě toto společné slyšení pro nás představuje velmi důležitý první krok, eh, z něhož eh, se snažíme získat inspiraci a informace o tom, co očekáváte. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo Klaudiovi. Děkuji mnohokrát, Inge. Děkuji, Danuto. My jsme velmi rádi, že můžeme být součástí tohoto eh, společného slyšení výboru pro svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Pro nás je velice důležité, aby mezi členskými státy panovala obecná důvěra, protože je důležitá také důvěra občanů. A není důvěry aniž bychom projednali důležité otázky transparentnosti, praktické otázky korupce a také bez toho, aniž bychom se zaměřili na to, na co myslí občané. Právě pro členské státy je to velice důležité uchopitelné téma. Výbor Libe je tedy velice rád, že je součástí této důležité iniciativy, která má obrovský dopad na to, jakým způsobem Unie funguje a myslím, že právě občané toto považují za za nesmírně důležité téma. Také jsem velmi rád, že spolupracujeme s dalšími výbory, protože i to vydává důležitý signál našim občanům z hlediska institucí. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se v 11.30 také bude e, účastnit bloku věnovaný prevenci korupce a také e, diskusi v rámci skupiny Greco. Já jsem také velice rád, že se mohu podílet právě na této sekci semináře. Děkuji mnohokrát Inge za pozvání. E, Dámy a pánové, vážení poslanci, vážení hosté, já jsem velice ráda, že vás mohu přivítat jako místo předsedkyně výboru pro právní záležitosti, že vás mohu přivítat na společném slyšení čtyř výborů. Jako nová poslankyně jsem o tom nevěděla, ale vím, že už je to téma v historii Evropského parlamentu. V dubnu 2014 organizace Transparency International eh, vydala zprávu o systému integrity EU. Zpráva se věnuje deseti institucím a agenturám EU a věnuje se tématu transparentnosti, eh, boji proti korupci a metodám zajištění odpovědnosti a také zajištění vysoké úrovně transparentnosti a integrity patří právě k hlavním prvkům naší práce a také podtrhuje naše závazky, které máme vůči občanům Evropské unie. Proto jsem nesmírně ráda, že mohu spolupředsedat tomuto společnému slyšení a velice se těším na diskuse, které budou velice důležité, protože téma samo o sobě je důležité a můžeme uvažovat také o dalších krocích do budoucna. Proto dávám slovo zpět eh, paní Gressler, eh, která bude předsedat prvnímu panelu. Prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Vážené kolegyně, vážení kolegové, začali bychom první části téma Systém integrity Evropské unie. Jak říkala kolegyně Delvo, v loni těsně před volbami do Evropského parlamentu vznikla studie Transparency International a jsme rádi, že je zde Karl Dolan, ředitel kanceláře Transparency International a také pan Freund. A máme zde první prezentaci v Evropském parlamentu. Je to pro nás velice důležité, pro nás výbor je důležité, že Transparency International má možnost prezentovat tuto studii, protože je pro nás pomůckou, snad pro nás bude pomůckou k tomu, abychom naši činnost zlepšovali a ještě lépe zacílili. Proto mě těší, pane Doulene, že jste zde a máte slovo vy a nebo váš pan kolega Freund. Thank you very much. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně jsem Karl Dolan a jsem ředitel Transparency International, respektive uh, kanceláře pro EU. Uh, eh, uh, eh, Čekáte vždycky rok na slyšení, ale ve vší vážnosti vám tedy děkuji za eh, možnost zde hovořit, hovořit zde na slyšení v parlamentu. Samotná skutečnost, že toto slyšení svolali čtyři parlamentní výbory, je důkazem toho, že ta záležitost je velmi naléhavá a že evropští poslanci by chtěli posílit evropský systém integrity. Eh, tento systém byl tedy poprvé zhodnocen a Eh, zmapován v komplexní zprávě Transparency International eh, v loňském roce. Je to tedy eh, rozsáhlá zpráva. Nemyslím si, že by se mi podařilo těch 250 stran výzkumu, které vznikaly 9 měsíců a týkaly se deseti evropských institucí, probrat během tak krátké doby, která mi byla vyhrazena. To znamená, že se omazím na eh, širší, obecnější témata, která vyplynula z té studie a eh, vybídnu vás, abyste se na ně později podívali. Integrita politických institucí je samozřejmě nejdůležitější hodnotou. Legitimita, efektivnost těchto institucí do značné míry závisí ani ne tak na zdrojích, kterými disponují, ne na právním základě, na kterém jsou postaveny, ani na efektivitě nebo účinnosti jejich postupů, eh, ale na komplexním, eh, komplexní síti vztahů založených na důvěře. Eh, a ta důvěra zase udržuje integritu institucí a lidí, kteří je řídí. Ztráta eh, důvěry může vést ke, eh, k podkopání autority. Pokud se podíváme na situaci v celosvětovém měřítku, na Ukrajinu, do Mexika, do Afganistánu, tak vidíme, eh, jak, co se může stát. Instituce Evropské unie neklesly tak hluboko, nicméně můžeme konstatovat, že důvěra se v minulých letech neustále snižovala. Podle průzkumu Eurobarometr eh, se od eh, léta 2007, od doby před krizí, snížila o 22 a počet respondentů, kteří mají negativní vnímání EU se zdvojnásobil. Evropské instituce stále ještě mají, eh, se těší větší důvěře než většina institucí členských států, ale to by nás nemělo samo o sobě eh, učinit spokojenými, protože celkově můžeme konstatovat, že důvěra klesá. Samozřejmě, že je to součástí sociálního fenoménu, fenoménu to znamená, že obecně klesá důvěra v politické instituce. Eh, nicméně evropští poslanci a politici mají zvláštní důvod k obavám. Myslím si, že srovnání s národními institucemi tady mohou vést k falešnému optimismu. A to nás vede k jednomu z hlavních témat studie o integritě EU. Instituce jsou samozřejmě součástí zralého demokratického systému, který se opírá o základ ze smluv, nařízení a protokolů. To znamená, že nesou všechny charakteristické rysy transparentnosti a odpovědnosti, to znamená dobře eh, řízené politické, eh, politického systému eh, Tyto zásady jsou tedy dány smlouvami, ale to, co jsme viděli eh, v posledních letech v důsledku krize, je to, že se tedy instituce z části vytváří ad hoc, vznikají tu instituce, fondy, skupiny, které jsou spravovány mimo smlouvy, mimo eh, původní zásady a postupy transparentnosti, zodpovědnosti, které byly vytvořeny a to samozřejmě by mělo eh, vzbuzovat obavy a k čemu se později budeme věnovat. Nicméně Eh, s ohledem na postupy pro transparentnost a zodpovědnost jsou evropské instituce eh, na tom někdy lepší, eh, lepi, lépe než instituce členských států. Nicméně bychom si i nadále měli být vědomi určitých rizik. Nejlepším příkladem je otázka lobbingu, protože Brusel to je synonymum Eh, regulace a především eh, v důsledku rozvoje jednotného trhu v 80. 90. letech minulého století se stal magnetem pro zájmové skupiny veškerého ražení. Eh, korupční skandály ukázaly, do jaké míry je tím ovlivněn legislativní proces. Za těchto okolností tedy musíme upozorňovat na skutečnost, že eh, některé národní členské státy mají funkční eh, registr lobbystů. Eh, nicméně dobrovolný systém, kde nejsou takřka žádné sankce, a často jsou tu eh, zastaralé a bezvýznamné informace o aktivitách lobbystů, to nestačí. Eh, pokud 70 evropských občanů se domnívá, že korupce je v evropských institucích eh, přítomná, tak nejde o to, že by pomýšleli na úplatky a provize, ale mají pocit, že často zájmy v rámci legislativního procesu kolidují se s jinými zájmy. A proto tedy srovnání s národními státy může být zavádějící a naše studie takové srovnání nenabízí. Právě proto jsme ve své zprávě doporučili to, abychom tedy i nadále zvyšovali nároky na transparentnost a abychom tedy na evropské úrovni vytvořili něco jako tzv. legislativní footprint, to znamená dotální záznam kontaktů e, lobbystů při legislativním procesu při utváření politiku, politiky. Pokud byste měli konkrétní dotazy týkající se toho, jak to vypadá a jak jsme tento footprint vytvořili, tak jsme tedy k tomu vytvořili dokument a mm, tento dokument je tedy eh, tady také k dispozici, abyste se na něj později mohli podívat. S radostí jsme zaznamenali, že Junkrová nová komise tedy přijala eh, určité kroky v tímto směrem a byli bychom rádi, kdyby tento proces pokračoval. Eh, tento závazek směrem k transparentnosti eh, by měl řešit slepá místa v legislativním procesu. Obecně se to týká rozhodování mezi institucemi, vyjednávání mezi zástupci v rámci třístranných jednání. Podle mě a podle nás je tu tedy mnoho oblastí, kde můžeme ještě zpřísnit pravidla, aniž bychom omezili prostor pro dialog a kompromis. Nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora, které rozhodlo o tom, že veřejnost má mít přístup k jednání rady, e, tento názor E, potvrzuje. Je velmi smutné, že Rada se snaží výsledek tohoto rozhodnutí podkopat tím, že celou řadu dokumentů klasifikuje jako e, tajné. Tento závazek je důležitý i proto, že e, je důkazem naší touhy být v kontaktu s veřejností. Pokud se Transparency International během 21 let své činnosti něco naučila, tak je to to, že pokroku nedosáhneme bez toho, aniž bychom byli v kontaktu kontaktu s eh, občanskou společností, se soukromým sektorem a veřejnými institucemi. Eh, často je to tak, že nám stačí takzvaná kultura souladu s pravidly. Eh, je to patrné na tom, jak evropské instituce řeší konflikt zájmu. Je tu určitá je tu tedy mnoho pravidel, ale někdy to není dostatečná dohoda je uplatňovat. Někdy se tedy nedostatečně prověřují finanční zájmy eh, například evropských poslanců. A eh, pokud tu jsou nějaká pravidla, tak eh, nemají dostatečný vliv. Samozřejmě, že se sází spíše na samoregulaci, pokud jde o slažení a fungování těchto organizací. A to vedlo k politování hodné situaci, kdy navzdory mnoha doporučením poradního výboru Evropského parlamentu nebyly nikdy uvaleny sankce na eh, poslance Evropského parlamentu, byť porušili kodex chování. Eh, kultura souladu s pravidly je patrná i v jiný, na jiných místech evropského systému integrity. Eh, whistleblowing, oznamování a veřejné zakázky. Ještě jednou bych rád řekl, že pravidla jsou jasně dána v rozpočtovém i služebním řádu, nicméně pokud jde o whistleblowing, o oznamování, pouze jedna z deseti institucí, které jsme hodnotili, eh, vytvořila tedy kulturu, kde si oznamovatelé mohou, kde mají mohou mít mít pocit, že jsou vítáni a cítit se eh, jistě. Eh, instituce tedy musí vytvořit jasné postupy eh, a je to konec konců jejich povinnost. Pokud jde o veřejné zakázky, tak navzdory tomu, že komise má vyloučit společnosti, které tedy jsou zapojeny do korupce, tak toto bylo použito pouze v jednom případě během posledních pěti let a to samozřejmě je v kontrastu eh, s činností Evropské eh, tedy Světové banky, která v mnohem kratším období vyloučila eh, stovku společností a 30 z nich byly evropské společnosti. Doufám, že tedy ta nedávná reforma těchto pravidel nás dovede ještě dál. To samozřejmě je na, na, eh, vzdáleno tomu, co zaznívá ve smlouvě, a sice to, že evropské instituce by měly pracovat co možná nejotevřeněji. Konec citátu. A nebo eh, kodex chování jednoznačně říká, cituji, eh, vyloučení všech rizik konfliktu zájmu napomáhá tomu, aby komisaři byli nezávislí. Je jasné, že toto je nezávislé na diskuzích o tom, jestli bychom měli mít silnější nebo slabší Evropskou unii. Eh, jestli by se Evropská unie měla více zaměřovat na banky nebo na kvalitu výroby olivového oleje. Všechny tyto různé eh, názory vyžadují otevřený, eh, zodpovědný, nezávislý přístup institucí a to, aby se trestala korupce. To je tedy úkol pro další mm, legislativní období období pro novou generaci evropských politiků. E, pokud chceme zachránit původní vizi, to znamená silné nezávislé evropské instituce, které dodržují právní stát a chrání ho před kompromisem, e, tak musíme najít toho ducha e, partnerství a otevřenosti, který, který tak potřebujeme. Děkujeme za pozornost. Děkuji vám, pane Dolonu. A velice si ceníme té práce odvedené na vypracování této rozsáhlé a detailní studie. Vlastně podařilo to vše schrnout v 15 minutách a to velmi zdařile. Já osobně mám sama několik otázek některým těch bodů, které jste zmiňoval. Evropský parlament má určitý problém, protože poslanci jsou volení lidem. A legislativní stopa to je téma, kterým se zabýváme už dlouho. A ta otázka, jak to celé téma zorganizovat. Ale máme také nezávislý mandát a nezávislý výkon mandátu. To neznamená, že by si člověk mohl dělat, co chce, ale znamená to, že v rámci výkonu mandátu člověk musí mít určité svobody. A proto by bylo pěkné, kdybyste se k tomuto tématu mohl ještě vyjádřit. Také možná pomůže, když se podíváme na některé členské státy, jak bychom mohli postupovat v této oblasti, protože nezávislost mandátu má velkou cenu. V Evropské unii je tolik rozmanitých kultur a já ve své každodenní činnosti zjišťuji, že e, například i to vnímání práce, vnímání toho, co je kontrola, se ve státech jednotlivých liší. Někdy mám třeba problém se dohodnout s kolegy z Francie. A zkrátka jsou zde mnohé kulturní rozdíly. A já bych ne, byla nerada, kdyby potom nějaký úředník to kontroloval nějakým vnitrostátním pohledem a omezoval můj mandát, protože za to by mě pak opět kritizoval volič z mojí země. Takže my zde působíme v mezinárodním měřítku a my jsme zde průkopníky. Evropská unie je jedinečnou organizací, takže bohužel nemůžeme eh, některé věci prostě obsat odjinut. A ten mezinárodní aspekt a i ten průkopnický aspekt, to je něco, co je také třeba brát na vědomí. Takže v tomto duchu by byla má první otázka, jaké byste k tomu měl myšlenky. Potom lobbying. Já působím 10 let ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a už 10 let marně usilujeme o rozumné řízení lobistické činnosti. Je zde několik politohálních eh, případů, kdy například kolegové eh, přijali peníze za eh, podání pozměňovacích návrhů. Ale kdo zná legislativní proces, tak ví, že podání pozměňovací návrh vlastně nic nepřináší. Takže tolik lidí v legislativním procesu ani nemůžete uplatit, abyste dosáhli kýženého výsledku. Takže ano, černé ovce se najdou vždy, ale jsou to černé ovce v obrovském stádu. Já jsem tedy proto, abychom nalezli pravidla, která budou potom použitelná a ne abychom vyšli z extrémních případů a potom vytvořili extrémní pravidla, z nich budeme nešťastní všichni. Takže, co můžeme skutečně udělat? Podle vašeho názoru, co je deset nejdůležitějších věcí v oblasti lobbingu, legislativní stopy a transparentnosti? Co by se zde mělo udělat? Ale opravdu bych vás prosila o to, aby byla přece jenom trochu respektována nezávislost mandátu, protože bez nezávislosti mandátu já prostě pracovat nemůžu, ale to samozřejmě neznamená, že by si člověk dělal, co chce. A můžu vás rovnou požádat o to, abyste zareagoval? Děkuji. Yes, uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Eh, k vaší první poznámce. Myslím, že je situace poměrně jasná. Stejně důležité, možná ještě důležitější než pravidla, je problematika organizační kultury. Hovoříme o kult- integritě, etice, kultuře a samozřejmě to je něco, co se těžko dosahuje, taková soudržná kultura v multikulturním prostředí a to není e, pouze záležitost Evropského parlamentu, platí to také o Evropské komisi. Vím, že byly zmíněny také určité obavy během našich rozhovorů, které jsme vedli při přípravě studie, ale co bych e, k tomu řekl? Myslím, že v tomto případě je ještě důležitější mít e, přesně stanovená pravidla, pokud se totiž nemůže nemůžete opřít o soudržnou kulturu postoje a pohled na etiku a jasná pravidla, e, tak je to problém. A zvláště tady v parlamentu, když hovoříme o některých aspektech kodexu chování, například problematika finančních přiznání, e, to je něco, e, co není dostatečně jasně definováno. Pravidla tam nejsou přesně stanovena. Myslím si, že především, pokud jde o toto finanční prohlášení, by měla existovat přesně stanovená pravidla i právě proto, že existují v různých státech různé kultury, různé pohledy na věc, různé tradice. A e, toto se týká také vašeho dalšího bodu klobingu. Řada našich doporučení se netýká změny pravidel. Ne jak už jsem řekl ve svém projevu, my doporučujeme, aby si každá z institucí vytvořila legislativní stopu, tedy podrobný záznam o kontaktech s lobbysty. Může se to dělat například formou rozhodnutí, jak to učinila komise, nebo tady změnu jednacího řádu, ale nemusí to být právě touto cestou. Vše, co k tomu potřebujeme, je, aby poslanci sami eh, se ujali iniciativy a poznamenali to na svou webovou stránku. Řada poslanců už to dělá, řada politických skupin už to dělá s moderní technikou. To není až taková administrativní zátěž, čili aniž bych omezoval mandát kohokoliv. Samozřejmě existuje spousta iniciativ, eh, které mohou eh, podniknout, jak frakce nebo poslanci, aby přivedli Unii blíže občanům, ale myslím si, že tím největším úkolem, nejtěžším úkolem bývá vždycky vytvoření seznamu těch deseti nejdůležitějších kroků. Samozřejmě je to rozsáhlá pr- zpráva, v níž jsme se snažili poté stručně e, eh, schrnout e, ehm, ty nejdůležitější kroky, nejdůležitější doporučení, která předkládáme všem institucím. To jsme uvedli v tom schrnutí. Před, na začátku zprávy je tady také taková čtyřstránková brožura, která eh, toto téma nastěňuje stručněji. E, a abych to sám schrnul velmi stručně, Řeknu, že se to týká hlavních otázek transparentnosti zákonodárného procesu, konfliktu zájmu, eh, problematika ohlašování nesrovnalostí, takzvaný whistleblowing a také odhalování korupce, které by mělo být účinnější a v tomto smyslu důležitou úlohu sehrává OLAF a samozřejmě také důležitý odrazující mechanismus, eh, který by odrazovalo od uplácení. Eh, to jsou takové ty hlavní oblasti, kde si myslím, že by instituce mohly velmi rychle dosáhnout pokroku. Děkuji vám. Hlásí se kolegové o slovo. Pan kolega Vistovský a já se omlouvám, že jsem vyslovila vaše jméno asi nesprávně. Děkuji, já budu hovořit polsky. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já bych se rád zeptal, jak vy pohlížíte na transparentnost Evropského parlamentu? Protože my právě pracujeme na jednacím řádu Evropského parlamentu a v rámci výboru AFKO jsme k tomu vytvořili pracovní skupinu. Domnívám se, že transparentnost Evropského parlamentu je mnohem nižší než transparentnost mnoha vnitrostátních parlamentů. Teprve nedávno došlo ke zavedení zveřejňování legislativního hlasování. No ale mm, jiných typů hlasování se toto zveřejňování zatím ještě netýká. A je velice těžké potom provádět veřejnou kontrolu. Protože veřejná kontrola a také ty organizace, které bojují proti korupci, v podstatě se často vůbec nedozví, jak jednotliví poslanci hlasovali. Takže možná, že bychom mohli začít sami u sebe. A že bychom si mohli dát takovou injekci transparentnosti v Evropském parlamentu a začít samotným legislativním procesem a měl by to být proces otevřený. Není možné, abychom zde měli pouhá vysvětlování hlasování různých poslanců týkající se toho, proč a jak hlasovali. Myslím si, že je třeba tady dělat něco více, než jenom odstraňování lobismu. Transparentnost je důležitá. Když jde o diskrétní chování, tak v této souvislosti bych se také rád dozvěděl, co byste radil Evropskému parlamentu, protože bychom měli opravdu začít sami od sebe, pokud chceme něco zlepšit a pokud my jako Evropský parlament chceme jít dobrým příkladem. Chceme-li jít dobrým příkladem v oblasti transparentnosti, co by Evropský parlament, tak to bude velká motivace pro zvýšení transparentnosti dalších orgánů. Děkuji. Děkuji. Ještě další dva kolegové se hlásí o slovo. Pan kolega Jauregi, prosím. Muchas gracias. Děkuji. Dovolte mi, abych vás upozornil na několik konkrétních příkladů, abych zasadil naši dnešní diskuzi do kontextu toho, co se odehrává. Já se k současné Eh, diskuzi o transparentnosti stavím velmi pozitivně. Myslím si, že eh, naše dnešní technologické možnosti eh, nás vybízejí, abychom je využili k tomu, abychom postupovali transparentně proti korupci a v zájmu demokratické participace. Dovolte mi, abych vás informoval o dvou aktuálních problémech a zajímal by mě váš názor, ale ne abstraktní, ale naprosto konkrétní. A sice, jak se komis- Evropská unie má k těmto tématům postavit. Dneska se například hovoří o tom, že e, jednání o smlouvě TTIP, o dohodě TTIP jsou netransparentní. E, veřejnost by o nich chtěla být informována a já se ptám, proč komise, která vyjednává o této dohodě, o tom neinformuje. Samozřejmě, že má jisté důvody, um, proč tedy o tom eh, neinformovat každý, každý den. Samozřejmě, že eh, je pravda, že každý eh, proces vyjednávání má určitá pravidla, ale já se ptám, proč tedy do takto komplexního procesu nezabudujeme nějaké zásady transparentnosti. Včera jsem slyšel v parlamentu o návrhu komise z minulého týdne, v němž se snažíme vytvořit pořádek v rámci skandálu LuxLeaks. Nem neměli bychom na to zapomínat. Eh, je to eh, skandál, který odhalili eh, novináři. Pokud chceme do toho vnést trochu pořádku, tak hm, tedy komise v této snaze vypracovala návrh směrnice, která určuje, že počínaje současnou dobou členské státy musí znát dohody, které existují, které byly uzavřeny mezi zeměmi a podniky, takzvané rulings. Ale ale myslím si, že to je tedy známo pouze státům, ne občanům. A já se ptám, proč? Proč o tom nemohou být informováni občané? Proč o tom nemohou být informována média? Osobně se domnívám, že když komise vypracovávala tento eh, návrh, tak učinila krok směrem k transparentnosti. To znamená, že členské státy musí informovat o dohodách, které mají uzavřené s určitými podniky. A já bych se tady chtěla zeptat, jak se k tomu stavíte a jaké vidíte řešení. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Guillaume. Děkuji mnohokrát za slovo a musím říci, že předseda parlamentu v tomto smyslu eh, připravil iniciativu registrace. Nicméně dnes dílím úplně názor polského kolegy, že v parlamentu není dostatečná transparentnost. E, to možná neví kolega, co se tady za poslední léta dělo, protože skutečně ta transparentnost je výraznější tady, než je u národních parlamentů jednotlivých států, ale v každém případě e, si musíme také uvědomit, že je také příznačné, že jsou také rizika, když o tom uvažujeme, protože samozřejmě pokud se setkáme eh, tváří v tvář, eh, hovoříme o eh, cnostech, o upřímnosti, otevřenosti a někdy to nakonec má opačné účinky, než jsme zamýšleli. A správně tady bylo naznačeno, že je potřeba zachovat obecný cíl, tedy bojovat za transparentnost proti korupci, abychom byli transparentní vůči občanům, voličům, ale zároveň zachovali demokratické politické procesy. Já si myslím, že tyto záležitosti jsou všechny provázány a samozřejmě můžeme uvažovat také o výjimkách z pravidla, ale obecně bych řekla asi to, e, tolik, e, že e, se samozřejmě naše praxe vyvíjí například pravidla o prohlášení zájmů. To je záležitost, která se vyvíjí, ne všichni se na tom shodneme, ale vidíme, že ten hlavní proud je nastaven správným směrem. A je to záležitost každého jednotlivce, zda toto prohlášení učiní, ale mělo by se to dále šířit. A já bych v této souvislosti ráda předložila dvě otázky, tak aby diskuse mohla pokračovat. Zda tedy eh, struktury, které následují organizace jako Transparency International, zda třeba oni také nejsou takovou lobistickou skupinou, zda opravdu e, situaci sledují nestraně. A nakonec e, Víme, že se postupně vyvíjí struktury pro um, sledování toho, jak se jednotlivci chovají, ale mělo by to být i obráceně. Ti jednotlivci by mohli eh, v tomto smyslu, možná jsem to řekla příliš rychle. Děkuji a nyní paní Spinelli jako poslední na seznamu řečníků. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci velmi stručně zareagovat na to, co říkala paní kolegyně Gresle o nezávislosti mandátu. A také mám jednu otázku, kterou chci směřovat na Transparency International. Protože toto je opravdu základní princip parlamentní demokracie. Nezávislost vykonávaného úřadu. Zároveň je to ale také princip, který vlastně chrání zastupitele v reprezentativní demokracii. Demokracie zažívá závažnou krizi. Mám zde na mysli reprezentativní demokracii. A proto přemýšlím o tom, zda není potřebné svým způsobem korigovat tu nezávislost mandátu. A sice něčím, co bude chránit nejenom ty zastupitele, ale i ty zastupované, protože si myslím, že zde je velká propast mezi občany a institucemi, mezi těmi, kdo jsou zastoupeni a mezi těmi, kdo zastupují. Protože občané, ti, kteří jsou zastoupeni, si žádají to, o čem dnes právě diskutujeme. Boj proti korupci, transparentnost, takzvaný boj proti kastovnictví se to také někdy označuje, a témata, jako je například TTIP nebo LuxLeaks, těch se potom chápou. A mě by zajímalo prostě, co to znamená z ústavního hlediska. Aby byly opravdu pevné, solidní zásady týkající se mandátu, ale zdá se, že nejsou pevné dostatečně proto, aby chránili také občany, kteří jsou zastoupeni institucí. Ano, tak to jsou poněkud filozofické otázky a prosím, pane Dolone, máte slovo. <clears throat> Well, graduate, so uh, I do. No, já jsem vystudoval filozofii, tak naopak tyto otázky vítám ale nejprve začnu praktickými záležitostmi. Musím jednak souhlasit s paní místopředsedky eh, v tom smyslu, že jsme opravdu nenašli žádné doklady o tom, že by Evropský parlament byl netransparentní. Ne, to musím zdůraznit eh, že ani nebylo cílem naší studie systematicky srovnávat eh, parlamenty jednotlivých států a instituce evropské, ale v každém případě, pokud jde o zákonodárný proces, je Evropský parlament velmi transparentní. Například eh, rozpravy ve výborech se vysílají na internetu, všechny, téměř všechny dokumenty se dostanou na internetu, ne vždy včas, ale dostanou se tam a Eh, pokud jde o zákonodárný proces, tak tady velmi výrazný stupeň transparentnosti je. Ale souhlasím také s polskými kolegy, že tady jsou určité rezervy v transparentnosti hlasování. A to nejenom hlasování na plenárním zasedání, ale také hlasování ve výborech. Máme také techniku, která nám to umožní ztransparentnit. A v současné době například z hlediska rozhodování parlamentu o vlastních postupech, vlastní zprávě, tam by eh, to chtělo trošku více transparentnosti. Ale naše studie zdůrazňuje, že nejde ani tolik o postupy mezi institucemi v parlamentu, v komisi. Hlavní mezery jsou tam, kde spolu instituce vzájemně vyjednávají. A Zvláštní obavy nám dělá trend k neformálnímu rozhodování v rámci trialogu. Tam je velmi malá transparentnost, kdy, kde se jednání konají, kdo se jich účastní a tyto informace prostě veřejnost nedostane. A to mě také vede k otázce španělského poslance, které se týkají e, transparentnosti mezinárodních vyjednávání. Ano, e, to je aktuální téma, je tam problém a také tento problém byl již zmíněn parlamentem dříve z hlediska participace EU v práci mezinárodních orgánů, například Bazirejský výbor, například, který stanoví celosvětová pravidla. Prostě tam vznikají zásadní pochybnosti o transparentnosti, jak Evropská unie působí na mezinárodní fóru, vyjednává například dohodu TTIP a další. A samozřejmě eh, tam jsou mm, určité obavy, které máme z hlediska postupu komise vůči TTIP, ale tam jsme rádi za pokrok, který komise zatím Eh, uskutečnila. A na 100% také souhlasím se španělským poslancem, který zde zmiňoval problematiku transparentnosti daňových rozhodnutí, eh, která byla v poslední době komisí oznámena. My jsme se nevěnovali legislativě v oblasti transparentnosti. Dokonce musím říci, že Evropská unie v posledních letech schválila celou řadu eh, předpisů a zákonů posilujících transparentnost, například v problematice ropy, zimního plynu, boje proti praní špinavých peněz a podobně, ale úkol pro současnou dobu eh, spočívá v tom, aby informace byly nejenom poskytovány úřadům v jednotlivých státech, to už se děje někdy přes příliš, ale rozhodnutí eh, by měla být také zveřejňována ze strany jednotlivých společností a to z vlastní iniciativy. Prostě eh, evropská eh, eh, legislativa by měla žádat po společnostech, aby zpřístupňovali, zveřejňovali své informace, které se týkají otázek daňových, finančních a dalších. Vysopředsedkyně pak měla konkrétní otázku zaměřenou na to, zda jsme se zaměřili právné věci, zda jsme zůstali objektivní v prevenci korupce. Ano, tady bychom naprosto souhlasili s tím, že transparentnost musí být úměrná cíli, který sleduje. Samozřejmě, jak už jsem řekl ve svém úvodu, korupce na tomto místě nemusí znamenat jenom nabídnutí úplatku nebo nějaké provize, ale korupce v širším slova smyslu může také znamenat, že eh, zákony a politiky nevznikají ve veřejném zájmu, ale v nějakém partikulárním zájmu. A samozřejmě legitimně má veřejnost obavy, že se to děje právě v tom partikulárním zájmu. A za tomu tak je nebo není, bychom eh, potřebovali ještě více důkazů, ale v každém případě o procesu, o vlivu lobbystů potřebujeme více informací, abychom to dilema nakonec rozetnuli. A otázka zní, zda taková mm, eh, pravidla by měla pratit jenom pro poslance nebo i pro lobbysty samozřejmě lobbysté sami by měli být transparentnější, někteří jsou transparentní. My jsme sami se rozhodli zveřejnit eh, informace o všech jednáních, také jsou to vlastně lobbystická jednání eh, s poslanci a s dalšími činiteli. Eh, já si myslím, že ale i tak obecně v celém tom procesu jsou ještě rezervy a k filozofické otázce zda je demokracie v krizi nebo ne. No by si vyžádalo další slyšení. Ale chci zdůraznit, že pokud vím, nic, co doporučujeme, není žádným omezením mandátu. Vše lze provést v kontextu e, svobodného mandátu, tak jak existuje. Žádný konflikt tam nevidím. Děkuji, děkuji pane Dolene za to, co jste řekl odpovědi na eh, tyto otázky a já předávám slovo dál výboru pro právní záležitosti. Děkuji, dostáváme se k problematice kodexu chování pro komisaře. Článek 17 Smlouvy 245 smlouvy o fungování EU stanoví úplnou nezávislost členů komise Logicky tedy žádáme po komisařích, aby jednali objektivně, nestraně a ve veřejném zájmu. A e, kodex chování také prošel jasnou revizí a měl by posílit pravidla například proti konfliktu zájmu, naši, na základě zkušeností s nejrůznějšími slyšeními při jmenování současných členů komise zůstávají některé otázky nezodpovězené, například eh, eh, rodinné vztahy eh, členů komise a podobně. Junkerová komise v této souvislosti právě transparentnost postavila na vrcholek priorit a proto jsem velmi ráda, že zde máme místo předsedkyni komise, paní Kristalinu Georgievu, což je ideální osoba, aby se vyjádřila k této problematice, nejen pro, se vyzná v programech humanitární spolupráce, tak jak se tomu věnovala dříve, ale eh, také na tomto místě bojuje proti eh, hospodářské kriminalitě, eh, proti korupci a zároveň hm, odpovídá za integritu bezúhonost zaměstnanců Evropské unie. Proto se velice těšíme na vaše vystoupení. Paní místo předsedkyně, máte slovo. Thank you. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Myslím si, že dnešní slyšení je velmi důležité a týká se důležitého tématu. Jak právě řekl pan Dolen, toto téma musíme brát velmi vážně v kontextu toho, co se v Evropě děje. Upozornil na skutečnost, že mnoho občanů ztrácí důvěru, víru ve své zvolené politické zástupce a aktuální výzkumy eh, veřejného mínění sice naštěstí ukazují pozitivní trendy, a sice jak eh, pokud jde o vý, eh, důvěru v evropské instituce, tak pokud jde o důvěru v národní instituce, je to poprvé po Eh, začátku krize, kdy došlo eh, k obrácení tohoto eh, trendu a nicméně stále ještě jsme vzdáleni té situaci, ve které jsme se nacházeli před počátkem krize a kde bychom rádi byli. Je velmi důležité připomenout, a zdůraznit, že Evropská komise si je vědoma důležitosti rozhodnutí, která přijímáme. Je si vědoma toho, že e, je důležité každý den pracovat na důvěře na našich občanů. Snažíme se tak činit ve všech oblastech, e, snaží se o to všech e, 33 tisíc eh, zaměstnanců komise, ale to, co dělají komisaři, je naprosto stěžejní a myslím si, že budu tedy hovořit jménem kolegů. Eh, ráda bych začala tím, že si tedy jsme vědomi naší odpovědnosti a domníváme se, že kodex chování není pouze souhrnem pravidel a nástrojů, ale Eh, jde také o zásady a přesvědčení. Ráda bych podobně jako vy začala smlouvami, protože smlouvy jsou naprosto jasné, požadují po nás eh, nezávislé, rozhodování smlouvy tady stanovily zodpovědnosti, kompetence e, členů komise, e, také předsedy komise. Pan předseda nemá právo, ale také, pouze právo, ale také zodpovědnost. A pokud by bylo zaznamenáno neetické jednání, tak by měl vyzvat k rezignaci a dotyčný člen komise by měl rezignovat. A kromě toho má přijmout sankce v případě eh, závažného porušení mm, povinností komisaře. Nebo komise. Eh, tady je, eh, je to tedy velmi přesně stanoveno. Ráda bych tedy popsala tři věci. Za prvé vývoj kodexu kování, za druhé v jaké situaci se nacházíme, pokud eh, jde o třetí revizi. A konečně třetí věc, co děláme nad rámec kodexu chování eh, od eh, té doby, kdy jsme se jako komise ujali funkce. Ráda bych vás tedy upozornila na to, poslance i ostatní eh, v auditoriu, že první kodex chování eh, vznikl za komise pana Prodyho v roce 1991, následně byl revidován v roce 2004 za první Barozovy komise a třetí revize, ta proběhla v roce 2011. Ráda bych na základě této skutečnosti zdůraznila, že jsme otevřeni, že se snažíme do kodexu chování integrovat, zapojit to, co jsme se naučili, to znamená zkušenosti, které jsme nazbírali a také příklady dobré praxe, které jsme viděli u ostatních. Já jsem měla to historické privilegium, že jsem tedy eh, zpracovala v instituci, která byla zmíněna jako jedna z těch, eh, která tyto záležitosti bere velmi vážně, to znamená Světová banka a mohu dosvědčit, že ten proces učení je v této souvislosti velmi důležitý, je, že je velmi důležitý pro eh, provádění kroků a proto, abychom tedy stanovili, co je potřeba zlepšit do budoucna. My se o to v komisi snažíme a tím se dostávám k druhému bodu. Pozitivní dopad třetí revize z roku 2011. Za prvé, finanční prohlášení, objevily se požadavky, aby se tu objevilo více informací. Kromě toho je velmi důležité, aby se to každý rok aktualizovalo. Eh, pokud eh, ty informace tedy pravidelně aktualizujete, eh, tak je to tedy každý rok v létě, ale kromě toho, pokud nastane nějaká důležitá skutečnost, tak musíte to in, eh, oznámit průběžně. Kromě toho je potřeba jasně stanovit politické aktivity. Potřebujeme přesnější vysvětlení, pokud eh, jde tedy o neplacené, eh, neplacenou účast na volební kampani. Kromě toho jde o politické aktivity během mandátu, neexekutivní funkce politická prohláš, komisaře, ten, komisaři nesmí činit politická prohlášení eh, v, jménem politických stran. Co by členové komise tedy musíme být plně, plně zodpovědní evropským občanům. Kromě toho jde o e, aktivity po mandátu, musíme o nich informovat e, 18 měsíců po té, co jsme se vzali, e, vzdali funkce nebo po té, co jsme odešli z funkce a kromě toho e, tedy musíme během 18 měsíců informovat i o dalších našich aktivitách. Kromě toho je, jsou tu pravidla pro pozvání dárky, e, postup pro situace, které se týkají nebo které by mohly zahrnovat konflikt zájmu, potenciální konflikt zájmu. Jsme povinni informovat předsedu komise a e, Předseda komise má povinnost e, přesunout dotyčnou kompetenci k jinému komisaři, pokud by mohlo dojít ke konfliktu zájmu. Já si myslím, že takto je to stanoveno, to tedy znamená, že vaši rodinní příslušníci, to znamená partneři, vaše manželka, váš manžel by, se ne, by neměli být součástí vašeho kabinetu. To je další pravidlo. A nyní mi dovolte, abych se věnovala třetímu bodu. Domnívám se, že je to věc velmi důležitá. poučit se se zkušenosti s aplikací kodexu kování. To je důležité. Jsou tu kroky, které jsou podle mého názoru velmi pozitivní. Velmi pečlivě jsme eh, tedy sledovali práci advokatického výboru. Pro vaši informaci bych ráda řekla, že se sestává z eh, bývalého generálního eh, ředitele, z bývalého evropského poslance a bývalého soudce. Je tu tedy webová stránka, na níž mohou občané eh, najít informace o činnosti tohoto výboru. Já osobně považuji za velmi důležité to, že v tuto chvíli tedy do zápisu z jednání kolegia zahrnujeme i informace o aktivitách po ukončení mandátu. To je tedy informace, která je nová. Eh, v minulosti eh, tedy nebylo naprosto jasné, jak kolegium přijalo rozhodnutí, ale nyní eh, je to jasné a navíc jsme šli ještě o krok dál. Je to tedy zapsáno v zápise o jednání kolegia, to znamená, že je to naprosto jasné. Kromě toho jsme přijali velmi důležité kroky, pokud jde o transparentnost. Již tu byl zmíněn ten nový rejstřík transparentnost oblasti, kdo za koho lobuje, eh, jaké tu tečou zdroje a kromě toho je to tak, že od 1 prosince tohoto roku komisaři, členové kabinetu a generální ředitele musí zveřejňovat veškerá jednání s lobbysty eh, na eh, webových stránkách. Europe. Kromě toho jsme se zvlášť zaměřovali na eh, povědomí komisařů. Eh, měli jsme eh, tedy s komisaři a členy jejich mm, kabinetu mnoho schůzek o kodexu chování, tak aby bylo zřejmé a jasné, že tady chápou plně svoje povinnosti a svoji zodpovědnost. Velmi se těším na to, že si tady vyslechnu následující prezentaci Já se domnívám, že základ, ze kterého vycházíme, je tedy pevný. Další kroky budou vycházet eh, z našeho přesvědčení, z našich závazků. Samozřejmě, že vždycky eh, se musíme snažit být ještě lepší a také eh, tak učiníme. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Georgievo, za toto vystoupení a ještě než otevřeme prostor pro dotazy, Ráda bych požádala pana Blumajera, aby také vystoupil v tomto panelu. Pan Blumajer je konzultantem a ředitelem společnosti Blumajer Sons. A v září 2014 pan Blumer přednesl aktuální výsledky studie kodexu chování pro komisaře v zájmu zlepšení efektivity a účinnosti a to pak dalo podněty dalším otázkám. Pane Blumajere, máte slovo. Thank you very much. There are a lot of the points that I was going to raise. Dámy a pánové, já jsem chtěl zmínit řadu věcí, ale už ji zmiňovali předřečníci, paní komisařka, pan Dolan. Já bych rád zařadil tuto situaci do kontextu, který jste právě uvedli. Usilujeme o to, abychom se zlepšovali a poučujeme se z našich zkušeností. Rád bych tedy řekl něco o to, z čeho jsme se poučili z revize etického mm, kodexu a jaké bychom mohli eventuálně učinit další kroky a možná, že bychom mohli jít ještě o krok dále. A sice, zda bychom mohli možná reflektovat i otázku Evropské rady, předsedy Evropské rady, zda by nestálo za to také vytvořit mechanismus pro systém integrity, který by prostě zajišťoval integritu a be, bezúhodnost a transparentnost v souvislosti s Evropskou radou. Takže se zmíním o tomto tématu. Jenom stručně. Mám připravenou krátkou prezentaci, co bylo učiněno v souvislosti s kodexem chování s etickým kodexem, kde jsme nyní a kam bychom mohli směřovat. Rád bych podtrhl, že to nebyla jenom činnost eh, moje nebo naší konzultační společnosti, ale bylo to společné úsilí, byli zapojeni zástupci občanské společnosti, akademici, Univerzita Lausanne, Helsinki, Bristol a Váza také přispěli k této revizi. Paní komisařko Georgievo, vy už jste hovořila o historii etického kodexu. My jsme byli poprvé požádáni eh, v roce 2008-2009 eh, výborem pro rozpočtovou kontrolu, abychom se tím zabývali, kdy jsme přemýšleli o tom, jak byl nastaven tento kodex a Prodyho komisí a potom také, jak byl navržen komisí pana Baroza. V roce 2014 jsme byli opět vyzváni, abychom se podívali na revizi toho druhého kodexu Barozovy komise 2. E. Výsledkem byla různá doporučení, na některé Evropská komise zareagovala, jiná jsou taková, že by je bylo možné ještě dále rozpracovat. A vy jste sama zmiňovala, a já s tím souhlasím, že systém integrity není nikdy ukončen. Je to vždy něco, kde se můžeme poučit se zkušeností, s implementací a to nám může pomoci v tom, abychom nastolovali další zlepšování. A myslím si, že Junkerova komise zde vlastně přinesla no, závan nového větru, mnoho eh, prohlášení o transparentnosti a integrity a to může nastavit eh, pravidla a systém pro další kroky. Už zde zaznělo také několik komentářů k otázce, o co vlastně usilujeme. A já bych chtěl říci, že není to e, cílem najít úplně to nejlepší ideální řešení, jak prostě dosáhnout naprosté absolutní integrity v souvislosti s etickým kodexem. Empirický výzkum ukazuje, že když se vyvíjí takovéto úsilí, tak to vlastně vytváří jakou svěrocí kavzajku pro ty konkrétní kroky, v tomto v tom případě tedy kroky komise. A má to určitá omezení pro účinnost těch kroků. A proto je důležité se podívat na to, co skutečně fungovalo a vědět, že se tím můžeme inspirovat. Samozřejmě nemůže se to stoprocentně přenést, je vždy třeba to také zvážit v souvislosti s konkrétním kontextem, ale některé členské státy mají určité zkušenosti a zde vidíte mapu, eh, ty státy, které my jsme zkoumali trochu detailněji. Také jsme analyzovali mezinárodní kontext, už zde byla zmiňována Světová banka, a také několik zemí, které už mají desetiletí zkušeností s podobnými mechanismy. A zde bych rád podtrhl zvláště systém v Kanadě. Tato revize různých systémů, co nám přinesla, ukázala. Dobrý systém integrity je vlastně taková skládačka, která má několik dílků a obecně tady jde o to, že musí být nějaká pravidla, která hovoří o tom, co je třeba zvážit, je třeba něco definovat, nastavit normy a pravidla, které je třeba dodržovat, která nás vedou k integritě, potom musí být pokyny k tomu, jak interpretovat toto pravidla. Už jste například zmiňovali, že máte jednání kde si vysvětlujete význam toho kodexu. Máme různé databáze, které sbírají informace o kontaktech, potom máme monitorovací funkci, která nám vlastně ukazuje, jestli opravdu jsou dodržovány ty normy a hodnoty, které byly nastaveny. Pokud to dodržování nenastaví, tak eh, je zde nějaká nezávislá instance, která to posuzuje a řeší nedodržování pravidel pravidel. Může zde dojít k potrestání, pokud se něco je velmi špatně, anebo naopak také systém odměn, když něco funguje velmi dobře. A potom také systém reportingu, kdy se prostě pravidelně informuje nebo každoročně informuje a ty informace jsou přístupné ve zprávách veřejnosti, jak celá situace vypadá a nakolik jsou pravidla dodržována. Vidíte, že ta skládačka není kompletní. Možná bychom potřebovali ještě několik dalších prvků. Je zde i paní ombudsmanka, takže možná další takový dílek by byl mechanismus stížnosti, potom to oznamování, takzvaný whistleblowing. Důležité je, aby ty dílky do sebe opravdu skutečně zapadaly. A v souvislosti s etickým kodexem je možné zde učinit ještě další pokrok, aby ty dílky zapadaly do sebe lépe. Proč jsou zde ty dílky? Co pro vás ta skládačka může udělat? Může dosáhnout dvou věcí, už jsme o tom hovořili. Ty logické cíle, přímé cíle etického kodexu dosáhnout transparentnosti, bezúhonnosti, integrity pomoci, Eh, komisařům tak, aby splňovali ty normy a pravidla, která my považujeme za důležité, ale nejde o to, aby to byly pravidla sama o sobě. Nechceme být transparentní kvůli transparentnosti nebo etičtí pouze kvůli etice. A to už zde bylo zmiňováno. Často jde o důvěru v evropský projekt a zde je komise nesmírně důležitá, protože je eh, viditelnou představitelkou evropského projektu. Můžu zde hovořit jenom stručně, ale v podkladech najdete bližší informace o těch doporučeních. Ta vám také byla představena již v loňském roce. Když srovnáme, co je v etickém kodexu a porovnáme to s nejlepšími postupy, tak cítíme, že z těch nejlepších postupů, osvědčených postupů je stále možné se dále poučit protože stále je zde určitý rozdíl mezi tím, co zde je na straně Evropské komise a co by se mohlo udělat. Vidíte zde ty červené tečky, nejsou všechny úplně dole, takže vidíte, že jsme se odlepili od jedna, že zde je určitý pokrok, ale že zde stále je potenciál k dalšímu zlepšování. Také jste zmiňovali důležitou záležitost, že Velká část existujícího výzkumu integrity a systému integrity se zabývá etikou vedoucích pracovníků, to je velice důležité pro dodržování pravidel v organizaci a mám zde určitou naději, o které už jsem také hovořil, že stále je možné dosáhnout toho ještě více pan Juncker hovořil o nenapadnutelném jednání, že zde opravdu není co skrývat, takže jasně se přihlásil k integritě a transparentnosti. A tím se dostávám k závěru své prezentace. Několik málo klíčových oblastí, kde si myslíme, že by bylo možné dosáhnout ještě dalšího eh, postupu. Jedno se týká pravidel v e, vlastním kontextu. Týká se to omezení zaměstnání po té, co komisáři odchází ze své funkce. To bylo téma, kterému se věnovala výrazná pozornost v minulosti a stále ještě relevantní. V našich studiích uvádíme, že mezi lety 1981 a 2009 všichni komisaři z této doby, tak 40% z nich přešlo potom do soukromého sektoru a zastupují zájmy eh, průmyslových podniků. To znamená, že pokud se posuneme v, dále v této oblasti, tak to bude mít významný dopad. Paní komisařko, vy jste také zmiňovala, že nová komise e, reviduje, zkoumá vlastně zápisy z vašich eh, pravidelných týdenních setkání a také je tam vidět, že se to, eh, také zabýváte tím dalším zaměstnáním bývalých komisařů z Barozovy komise. Takže vyhodnocování kompatibility mezi těmi navrhovanými eh, novými eh, pracovními pozicemi a činnosti v komisi by se nemělo omezit pouze na jejich portfolio. Jistě, Mělo by se analyzovat, zda zde je určitý konflikt zájmu v souvislosti s bývalým portfoliem, ale když budeme chápat komisi jako kolegium, a nyní zde máte vlastně místo předsedy, kteří mají pod sebou vícero eh, portfolií, tak si myslím, že tato analýza by měla být hlubší a neměla by zde tedy byla i taková ta striktní analýza, kdy se bude řešit ten konflikt zájmu pouze z pohledu na to bývalé portfolio. Máme zde také zástupce úřadu ombudsmana a co se týče také toho posuzování a souzení, tak eh, víme z empirického výzkumu, že v souvislosti s výkonností systému integrity, tak je důležité oddělení z odpovědnosti za monitoring a implementaci a za posuzování této činnosti. A myslíme si, že by bylo opravdu dobré mít nezávislý nebo více nezávislý systém nebo nastavený systém na tu revizi konfliktu zájmů. I zde se můžeme výrazně inspirovat v členských státech, ale také v systémech, které jsou mimo Evropskou unii, které jsou ve třetích zemích, kde už mají desetiletí zkušenosti, například 30 let zkušeností v Kanadě s nezávislými výbory, které řeší konflikty zájmů a fungují velmi dobře. Takže zde bychom, myslím, se mohli posunout ku předu. Také kolega zmiňoval, že vlastně ta stávající struktura mm, není dostatečně nezávislá a průbojná. S tím bychom také souhlasili. A ty klíčové informace se sice nyní objevují v těch týdenních zápisech, ale nejsou zde eh, detailní kritéria, postupy, eh, analýzy střetu zájmu. A poslední část té skládačky je to pouhý výběr, eh, více toho máte v podkladu. Takže ten poslední dílek skládačky je transparentnost. Ano, zde došlo k určitému pokroku, když nyní navštívíte webové stránky portálu pro transparentnost, funguje v angličtině, vlastně v těch ostatních jazycích moc nefunguje, tak naleznete informace o členech té ad hoc etické komise, eh, jejich prohlášení, jejich rozhodnutí. Ale proč bychom tam nemohli dávat tedy i třeba například eh, výňatky eh, z těch týdenních setkání na tu samou webovou stránku, tak aby všechny informace byly na jednom místě. Nemůžeme očekávat, že náš Ehm, občan se bude neustále proklikávat všemi zápisy z každého týdne, aby našel nějakou informaci o střetu zájmu. Myslím, že by bylo dobré to združit na jednom místě. A dnes už na to nástroje jsou. Máte portál transparentnosti, takže ta prezentace by mohla být otevřenější. A na závěr mi dovolte říci, že bych rád podtrhl význam eh, těch zkušeností z členských států. Evropský parlament se s etickým podexem zabýval řadu let a navrhoval bych tedy výměnu názorů. Eh, do tohoto mechanismu bych také eh, zahrnul více občanskou společnost a prostě podívat se na to, jak ještě situaci zlepšit a skutečně dosáhnout těch eh, významných cílů, které jsme si vytečili. Když se podíváme na tuto prezentaci v souvislosti s komisí, tak já jsem se vlastně chtěl zmínit o předsedovi rady, jak jsem uvedl na začátku a ne, úplně jsem to nechal stranou, takže budu stručný. Už to bylo určité úsilí vypracovat určité prvky té skládačky, o které zde celou dobu hovořím. Takže například ten rejstřík dárků pro předsedu, Evropské rady, zveřejnit ho, já jsem ho hledal, ještě jsem ho nenašel, ale možná se na tom pracuje. Ale obecně, proč bychom měli chtít mít eh, etický kodex pro předsedu Evropské eh, rady? Když se podíváte do smluv, tak tam eh, jsou určité formulace, které to v podstatě potvrzují. Hovoří se tam o určité možnosti odvolat eh, předsedu v případě, že nebude závažným způsobem dodržovat pravidla, ale nikde není vlastně definováno, co to je. Co to tady znamená? Čeho by se měl dopustit? A by byl nějakým způsobem napadnutelný, nebo co je to vlastně nenapadnutelné správné chování? Takže toto by nám mohlo otevřít výzka k tomu, abychom řekli, dobrá, můžeme zde mít jedno, jednoduchý kodex, který nám zde eh, řekne detailněji, oč jde. Děkuji vám za pozornost. Eh, Děkuji mnohokrát, pane Blumére. Já mám jednu otázku. Prosím, pane Heky. Děkuji vám. To byla velice zajímavá diskuse. Děkuji paní komisařce Georgievi a panu Blumerovi za to, že přišli. A já jsem při naslouchání prezentací byl poněkud přeprav, překvapen, když jsem si všiml, že Evropská rada, tedy podstatná politická moc v Evropě, eh, za posledních šest let politická moc rady vzrostla. A komise obecně eh, postupuje směrem k transparentnosti, kodexu chování, jak jsme slyšeli od paní Georgievy, ale političtí zástupci v radě eh, jsou vystaveni řadě pokušení. Musí hodně rozhodovat a nezapomínejme na to, že eh, zde máme tříkomorový systém. Ten, tuto sněmovnu, parlament, komisi a radu a z rady se nikdy nic nedozvíme. O čem jednali? Hospodářská krize, to je něco, co používá rada k tomu, aby zvýšila svoji moc. Proto se chci zeptat ještě na konci projevu, který jsme vyslechli jako poslední bych rád zmínil, že systém kontroly, etika jednání zástupců jednotlivých států v radě, to je něco, co by si zasloužilo mnohem intenzivnější sledování z hlediska kodexu chování. A další otázka, kterou bych rád porožil, se týká vztahu s občanskou společností. Měli bychom se začít soustředit na velké firmy. V 21. století se setkáváme denodenně s tím, že řada rozhodnutí, která se dotýká občanů, nevychází od politiku, ale od velkých společností. A mm, co třeba daňová odpovědnost firem? To je takové modní téma v souvislosti se skandálem LuxLeaks. Já už jsem unaven tím, že vidíme tolik sociální propagandy, sociálního marketingu ze strany těch velkých společností, aglomerací, eh, zatímco tyto firmy eh, okrádají občany, vykrádají peníze z jejich peněženek. To eh, je neudržitelné. To nemůžeme tolerovat. Jak se zaměřit na požadavek transparentnosti a společenské odpovědnosti, který by byl právě pro tyto velké společnosti? I oni musí podléhat požadavkům společnosti, požadavkům občanské společnosti a musí eh, převzít odpovědnost vůči občanům. A právě proto si myslím, že bychom měli zdůraznit, že některé země si vytvořily přísnější kodexy chování, právě také v kontrole velkých společností, zvláště eh, z hlediska transparentnosti, přístupu k informacím a podobně. Děkuji. Vážení kolegové, eh, pan Durand. Merci, madame Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se pokusím Jednak souhlasím s tím, co zde zaznělo, ale um, rád bych sdílel, paní komisařko, váš optimismus eh, ve eh, vztahu k důvěře v instituce a politickou eh, atmosféru v Evropě, že tato důvěra bude obnovená na konci hospodářské krize, ale spíše souhlasím s tím, co řekla paní Spinelli, filozofičtěji, než to dovedu já, že jsme ve velmi složitém období pro demokracii. Je to těžké období také pro nás, abychom pochopili zájem naší práce a zároveň abychom obnovili důvěru eh, v instituce. Je to problematika zásad, transparentnosti, odpovědnosti a když bych řekl například boj proti kom konfliktu zájmů není dobrovolný, to je předpoklad demokracie. A v tomto smyslu sdílím vaše odhodlání. Také mě zaujalo vystoupení pana Blumera o tom, jak lze postupovat krok za krokem a situaci zlepšovat. A otázka, kterou jsem již položil panu Timromancovi před časem, Eh, jsem velmi rád, že tuto otázku mohu eh, opět položit eh, zde na tomto fóru. Týká se to praktického tématu, které se vztahuje jak k výboru pro právní záležitosti, tak pro ústavní záležitosti, protože je to téma, které se prolíná oběma výbory a podle mého názoru bohužel to není téma, které by bylo dostatečně vyřešené. Zcela jistě by si to žádalo ještě meziinstitucionální zpracování. První věc. Eh, setkáváme se s konfliktem nikoli zájmu, ale s konfliktem eh, zkoumání kodexu chování eh, pro komisaře. Článek 133, který umožňuje parlamentu ověřovat konflikt zájmu, zda tedy vznikl nebo ne. Může existovat osobní konflikt zájmu komisaře, to je jasné, to je stanovitelné, ale článek 1.6 obdobně nemůže zasáhnout do nějaké složky, kde třeba komisař má nikoli zájmy osobní, ale zájmy rodinné. A dostáváme se tedy do paradoxní situace, eh, která nejenom neodpovídá zdravému rozumu, ale eh, ani těm právním kličkám, kdo tedy může přistoupit k nějakému portfoliu z hlediska osobních zájmů a ne, jsou to třeba zájmy jenom osobní a já eh, nemám rád softlo, nemám rád tyto věci, protože to skutečně není moje oblíbené téma. Ale eh, eh, pokud eh, toto vezmeme z hlediska osobního nebo z hlediska rodinného, jak můžeme tedy stáhnout i ty rodinné zájmy z toho? A samozřejmě v této souvislosti jsem rád, že o tom paní komisařka hovořila, ale rád bych věděl, jak to vyřešit, jak tedy odlišit zájmy od osobní od zájmu rodinných, rodinných příslušníků a podobně. A ještě druhou věc bych chtěl zmínit a nechci vás dále zdržovat. Uh, a chci vám dát čas na odpovědi. Problematika přeskumu. Jakou úlohu v moderní demokracii má parlament obecně? Kdo pak má zkoumat konflikty zájmů? Čemu se věnujeme? Zajišťujeme, aby komisaři pouze vyplnili prohlášení o zájmech a pak se to formálně zkontroluje, zda jsou tam všechny náležitosti, a nebo můžeme všude klást otázky, úplně všude není třeba problém s tím a s tím, mohli byste vysvětlit to a to. My ale tu schopnost a možnost nemáme. A já bych si přál, abychom společně mezi institucemi, komise, rada a samozřejmě parlament společně uvažovali o tom, jak eh, reálně provést tu eh, důkladnou kontrolu, skrutiny, tedy eh, abychom zjistili, jak situace vypadá i na základě informací z pravodajského typu, které máme, ať už vůči komisařům, aby samozřejmě komisaři, eh, kteří eh, například odpovídají za určitá témata v tomto směru, byli prověřeni. Děkuji mnohokrát, pane Durande. Já myslím, že vy jste krásně schrnul hlavní eh, cíle naší rozpravy. Zcela jistě je to téma, které prolíná oběmi, oběma výbory a zcela jistě důležité jsou konflikty zájmu z hlediska rodinných příslušníků. To je tedy téma navíc. Paní Spinelli, já jsem také pověřena eh, tím, abych byla strážcem dodržování času. Prosím o stručnost tedy. Děkuji. Chci k tomu říci eh, jednu věc. I mě velmi překvapilo to, co jsme slyšeli, protože radě se věnovalo relativně málo pozornosti a to proto, že, a to i přesto, že tedy pravomoce rady eh, se rozšířily. Pokud jde o pravomoci rady, ráda bych k tomu doplnila jednu věc. Rada zodpovídá i za mezistátní dohody. A to ve stále větší míře. Jsou to dohody, které jsou mimo kontrolu národního parlamentu, národních parlamentů a také Evropského parlamentu. Jsou to dohody, eh, které nejsou součástí evropského právního státu, evropské legislativy. Rada tedy získala v tomto ohledu další pravomoci a myslím si, že bychom se na to měli zaměřit, protože podle mého názoru je to jeden z nejtemnějších bodů, ve které je e, málo zaručena transparentnost. Děkuji paní Spinelli a nyní paní Kresle. Doufám, že je tu nějaký zástupce rady a že si to zapisuje, protože Eh, výbor pro kontrolu rozpočtu eh, je vždycky považován za toho nejhoršího z nejhorších, proto jsem ráda, že to tady slyším. Ráda bych položila otázku eh, paní místopředsedkyni komise. V kodexu chování je to hodně, to je pravda, ale je, je pravda, že se tedy sepisuje zpráva o zkušenostech a že se připravují další opatření, protože je tu několik mezer, které si možná zaslouží naší pozornost. Na to bych se ráda zrtala. Děkuji. La komise. Já bych požádala paní komisařku, aby odpověděla. Prosím, máte slovo. You very much and... Velmi děkuji. I... Velmi děkuji. Vidím, že takovouto diskuzi bychom možná měli vést každý rok, protože díky tomu bychom měli příležitost zaznamenat pokrok. A reagovat Ráda bych tedy eh, zdůraznila, že by bylo dobré, kdybychom takto diskutovali každý rok. Samozřejmě, že to, co tu zaznělo, eh, řeknu i svým kolegům. Dovolte mi, abych eh, odpověděla na dvě otázky. Samozřejmě, že tady nemohu hovořit jménem rady. A doufám, že se jí tedy ty informace dostanou, ale ráda bych se zaměřila na otázky, které byly směřovány ke mně. Obě otázky po nás požadovaly, abychom činili ještě více. Není jednoduchá, jednoznačná odpověď. Já v tuto chvíli mohu říci, že jsme si tyto body zaznamenali a že se tomu tedy budeme věnovat. Ráda bych promluvila ze své vlastní zkušenosti. Proč není možno na to jedno, jednoduše odpovědět? A to především eh, s ohledem na tu druhou otázku, na tu důkladnou kontrolu. Eh, když jsem pracovala ve Světové bance, tak tady byly přijaty velmi eh, přísné kroky, pokud jde o zveřejňování velkých detailů a tyto informace potom kontrolovali experti. Nicméně zároveň byla chráněna důvěrnost informací. To znamená, že to, co se zveřejní, má menší rozsah než to, co tedy znali a zveřejňovali eh, přední představitelé Světové banky. Proč? Je to dáno tím, že detailní finanční informace eh, ne, nemůžete zveřejňovat v plném rozsahu. To představuje riziko. Mohu k tomu hovořit jako bulharská občanka. Moje rodina byla v Bulharsku a naše země stále ještě má velké rezervy, pokud jde o boj proti zločinu. A bylo by velmi uh, Eh, nebezpečné zveřejňovat to, eh, kde má majetek. A já si myslím, že to riziko tu zkrátka je. Otázka tedy zní, jak je možno dodržovat velmi vysoké standardy této důkladné kontroly je zveřejňování informací a zároveň dostat ochraně. Já si myslím, že to je velmi obtížná otázka. Ráda bych řekla pouze to, že jsme si toho vědomi a že se snažíme být co možná nejtransparentnější. E, neustále se snažíme tu lečku zvyšovat. S hrdostí mohu říci, že Eh, ty červené puntíky v grafu, to znamená, že stále ještě máme určité rezervy eh, směrem k zeleným puntíkům, tak ten graf neukazuje, jak jsou na tom členské státy. A musím říct si, že některé členské státy jsou pod červenými body komise, to znamená, že mm, se vyvíjíme, činíme pokroky a chtěli bychom tak činit i nadále, ale samozřejmě, že je zároveň potřeba abychom nespůsobili eh, žádné nepředvídatelné důsledky. Musíme, být, musíme tedy myslet i na nepředvídatelné důsledky našeho jednání. Já mám jednoho člena ve svém kabinetu, který se těmto otázkám věnuje, to znamená, že eh, určitě eh, s vámi budeme v kontaktu a obrátíme se na vás v obou záležitostech. A pokud jde o ty zkušenosti, tak si myslím, že je to velmi eh, důležitá záležitost. My eh, si samozřejmě klademe otázku, jak do toho vnést strukturu, aniž bychom vytvářeli další byrokratickou zátěž. Takový každoroční dialog, to by možná byl dobrý způsob, eh, jak spolu hovořit a nevytvářet žádné další zprávy k těm všem, které vytváříme. Byl by to smysluplný způsob, jak tedy provést důkladnou kontrolu a podívat se na celou záležitost kritickým okem. Myslím si, že to je mm, velmi účinný způsob. Děkuji mnohokrát, pane Blumére, můžete odpovědět. Můžete se stručně vyjádřit, prosím. Ano. Já bych ráda reagoval právě na to, co zde bylo zmíněno. Eh, máte naprosto pravdu, některé členské státy nejsou v etice tak eh, pokročilé jako jiné. Eh, proto si myslím, že by měly být přijaty další kroky a zároveň také platí, že se vzájemně tolik neporovnáváme, že prostě si říci, ne, oni nejsou tak dobří, tak my se už snažit nebudeme. Ne, ne, snažit bychom se měli všichni každém případě bychom měli vždycky postupovat tak, abychom dosáhli vždycky vyšší úrovně. V Německu například eh, v této souvislosti probíhá eh, bouřivá debata z hlediska zaměstnanosti eh, na poštách. A e, můžeme zároveň říci, že toto by nepředstavovalo tak zásadní navýšení administrativní zátěže, kdyby se vydal stručný přehled provádění kodexu chování alespoň jednou ročně, to by přeci nikoho nezatížilo příliš. Děkuji. E, merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. E, ukončíme tedy tento panel, který byl velmi zajímavý, alespoň pro mě, a můžeme říci, zda sklenice je napůl plná nebo napůl prázdná. V každém případě máme ještě kus cesty před sebou. A důležité je, abychom společně uvažovali, abychom uh, Eh, já samozřejmě mám takovou chuť už eh, sdělit takový poslední postřeh. Diskutujeme o etice, o transparentnosti, integritě, protože si přejeme, aby občané měli důvěru k evropským institucím. Nesmíme však zapomínat na to, že také politika se tu dělá. Pokud eh, jsme jenom transparentní a nic neděláme, tak by to samozřejmě také bylo problematické. Nesmíme zapomínat na druhou stranu mince. A nyní dám opět slovo paní Hybne, ne, promiňte, paní Georgieva. Dám vám ještě slovo. Omlouvám se, že se k tomu ještě vracím po té, co jste vše uzavřela. Já bych na závěr chtěla říci, že chceme být eh, těmi eh, zelenými puntíky. Děkuji mnohokrát a nyní bych ráda zahájila další panel trošku později, ale doufám, že se nám podaří spoždění dohnat. Tento panel je věnován ještě dalšímu aspektu odpovědnosti evropských institucí a utváření důvěry a k tomu patří etické otázky v souvislosti s praxí lobbingu a registru transparentnosti v Evropském parlamentu. Asi víte, že nová komise si eh, mezi prioritami stanovila eh, vytvoření povinného registru lobbystů. Víme také, že rada na to ještě nemá jasný názor. A také jsme si vědomi toho, že pokud se seznámíme s legislativou členských států o lobbingu, nejenom o povinném registru lobbystů, tak jsou tady obrovské rozdíly. V parlamentu jsme již třikrát apelovali právě na vytvoření povinného registru lobbystů. To jsme činili formou zpráv a usnesení 2008, 2011 a pak nakonec v dubnu 2014. Také jsme volali pro, po úpravě mezi institucionální dohody v tomto kontextu. A pro diskusy na tato témata jsme pozvali eh, tři eh, osoby, tedy za prvé máme zde Evropskou ochránkyni práv a proto dáme nejprve slovo Emily O'Reilly. Máme vždycky 10-12 minut pro každého řečníka, abychom měli čas také na diskusi. Děkuji. Vážení poslanci, dámy a pánové, chci poděkovat předsedkyni výboru pro ústavní záležitosti za pozvání téměř rok poté, co jsem hovořila o příležitosti zveřejnění studie Integrity od Transparency International. Důležité je zajistit, aby každá instituce EU dokázala splnit nejvyšší požadavky na transparentnost, etiku eh, a otevřenost, integritu. Eh, to je součástí našich diskusí, naše instituce eh, Evropského ochránce práv se eh, také stala eh, předmětem studie a také jsme jednali na základě doporučení. Jednak jsme zavedli vnitřní pravidla pro whistleblowing. Tato pravidla jsme také otevřeli na našich webových stránkách v souvislosti s Evropským ochráncem údajů a také jsme se obrátili na deset dalších evropských institucí a orgánů s dotazem, co plánují v tomto důležitém odvětví. Také jsem eh, připravila první zprávu ke kodexu chování, protože samozřejmě nemohu něco kázat, pokud podle toho nejednám. Eh, samozřejmě máme také praxe, které po, propagují integritu institucí EU. Tato práce je inspirována řadou faktorů. Jsem přesvědčena, že EU by měla stanovit a prokazovat ve své činnosti nejvyšší standardy, a to nejenom vůči sama sobě, ale vůči světu obecně. Ehm, důležité je podílet se na dynamické občanské společnosti, jejíž úloha se ještě zdůrazňuje revolucí informačních technologií a to bude znamenat větší větší požadavky na instituce EU z hlediska otevřenosti a transparentnosti, tak jak se budou tyto požadavky plnit. A za třetí, ambice EU z hlediska obchodu, energetiky a digitální unie a důležitých investic do růstu a tvorby pracovních míst budou žádat také vyšší eh, odpovědnost a transparentnost eh, v rozhodnutích, kdo je činí, kdo je ovlivňuje. Kdokoliv tráví čas v Bruselu, si uvědomuje význam lobbyingu. Stačí jenom vstoupit do této budovy, abyste si okamžitě uvědomili, jak důležitá je kontrola. Eh, jak stojíte frontu na průkazku, která vám umožní vstoupit do budovy, anebo jak se necháváte zapsat na eh, registr eh, lobbystů. Samozřejmě občané mají právo, aby jejich zastupitelé, kteří rozhodují o jejich životech a zároveň o osudech velkých i malých společnostech. Ale jako občané máme také právo a měli bychom mít také svobodu vědět, kdo lobby způsobuje a abychom mohli věřit, že lobbying probíhá transparentně. E, zvláště tehdy, když se navrhují, e, diskutují a schvalují zákony. Pokud občan by nevěděl, jak legislativa vzniká, znamenalo by to, že mu jsou upírána základní práva e, účasti na rozhodovacích procesech. Hovořím také o jevu otočných dveří. To je samozřejmě velice důležité pro všechny instituce a agentury EU, ale jsem přesvědčena, že většina těchto orgánů vzhlíží ke komisi, eh, hledají u ní příklad hodný následování. Eh, když se snažíme bojovat proti možným konfliktům zájmu, když eh, vysocí představitelé přejdou později nebo mezi prací v orgánech do soukromého sektoru. Stejně jako žádné generální ředitelství nebude tolerovat, kdyby se někdo naboural do jejich počítačů nebo ukradl jejich dokumentů dokumenty. Nemůžeme také eh, povolit situaci, kdy jsou ohroženy zájmy EU tím, že se eh, informace využívají pro eh, soukromý prospěch, když někdo profituje z, kontakty, z kontaktů na vysoké představitele EU. Loni jsem také zdůraznila seznam opatření, které bych komisi v této souvislosti doporučila. Těmto opatřením patří například, aby komise pravidelně na internetu zveřejňovala všechny relevantní informace o vysocích e, úřednících komise, kteří odcházejí a začnou pracovat mimo administrativu EU. Také jsem apelovala na komisi, aby e, procesy revize z hlediska otočných dveří eh, zpřísnila, aby se vyhnula konfliktům zájmů. Zároveň jsem totiž zjistila řadu eh, informací v dokumentaci, pan Blumer o tom již hovořil. Ehm, důležité je, aby vysoce postavení úředníci komise byli inform, podali tyto informace tak, aby komise nesla odpovědnost, protože komise vždycky plně nevysvětlí, proč se rozhodla rozhodne schválit třeba požadavek na ehm, přijetí nějaké žádosti o místo. Ehm, já budu ráda, když komise bude vykonávat další kroky, zvláště v souvislosti s upravenými eh, pracovními předpisy pro vysoce postavené úředníky. Také jsem zdůraznila, že státní úředníci mají právo po odchodu ze státní služby eh, přejít do soukromého sektoru, ale zároveň chceme zachovat důvěru občanů ve služby Unie a proto musíme tento proces eh, zachovat jakožto velice transparentní a prostý konfliktu zájmu. Mezinárodní zkušenosti ukazují, že tento fenomén otočných dveří mohou, může mít korumpující vliv na vysoké úředníky a to samozřejmě samozřejmě ohrožuje důvěru občanů. A důležité je proto zabránit vzniku těchto situací v Evropské unii a budu se snažit tomu zabraňovat. Hovořila jsem o této problematice s komisařkou Georgievou, která celé problematice hluboce rozumí, eh, tak jak se ukázalo v jejím projevu. Ehm, také jsem připravena na podporu ehm, ustavení expertních skupin. Víme, že komise má stovky takových poradních skupin, které sehrávají klíčovou úlohu ve vytváření legislativy. Spousta práce již byla odvedena ve směru zvýšení transparentnosti těchto expertních skupin, ale jsou tam ještě rezervy. Naše zkoumání také zjišťuje, zjistilo problémy v nedostatečné kategorizaci účasti v expertních skupinách, kde často je nerovnováha vůči eh, korporátním zájmům a také nerovnováha z hlediska účasti expertů, kteří se účastní jako soukromé osoby. A v této souvislosti si myslím, že komise musí dále pracovat na zvýšení transparentnosti a rovnovážném zastoupení členů těchto skupin. Co se týče osobní účasti některých eh, eh, členů, odborných skupin je důležité více zkoumat ehm, okolí těchto osob a samozřejmě zveřejňovat podrobné životopisy těchto expertů. Já se velice těším na další informace od komise. Další reakce by měla přijít 30. dubna. Co se týče tra- registru transparentnosti, apelovala jsem na komisi, aby současný eh, dobrovolný eh, registr nebyl bez zubí. Běžní občané, kteří se o tuto problematiku zajímají, eh, si mohou klást otázku, proč Evropská unie nepodporuje právo vědět vůči evropským institucím kdo lobuje a s jakým cílem. Budu diskuse a vývoj dále monitorovat. Velice mě zatím povzbudili kroky Junkrovy komise eh, v souvislosti se zavedením registru, aby se lobbyste povinně registrovali. Pokud toto bude legislativně zakotveno, měly by se tyto aspekty dále um, zkoumat. Pokud to nezíská institucionální souhlas, eh, bude to zube. Důležité je, že komise je odhodlána podporovat další transparentnost a odpovědnost. To je velice důležité z hlediska odpovědi z poslední doby na můj dotaz v souvislosti s vyjednáváním dohody T-typ. Vím, že toto se neděje pouze jenom v zájmu nějakého abstraktního etického principu. Nyní občané jasně žádají a stále hlasitěji volají eh, a obecně eh, volají pro formou třeba i nových médií, aby se transparentnost a odpovědnost zvýšila, aby se toto stalo každodenním imperativem práce institucí EU. Občané EU volají po transparentnosti nejen komise, ale i dalších institucí. Chtěla bych nakonec zmínit, že připravuji akci klobingu a transparentnosti 11.5. v květnu, tedy a bude tam také místo předseda komise Timmermans a další a budete také velmi vítáni. Zpráva EU se i nadále snaží zajištit si legitimitu, kterou si zaslouží, ale samozřejmě důležité je, aby i nadále usilovala o dosažení zlatého standardu integrity, transparentnosti a odpovědnosti. Žijeme ve velmi privilegované a pokročilé části světa. A s těmito výsadami přichází také povinnost splňovat nejvyšší požadavky a podporovat ostatní, aby je splňovali také. Děkuji mnohokrát. Já bych požádala profesora Daniela Kigena, který je také profesorem College of Europe a také expertem na lobbying. Thank you very much, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Mám PowerPointovou prezentaci, kterou vidíte před sebou. Nejprve mi dovolte, abych se představil. Jsem člověk z praxe nebo lobista, pokud chcete. Jsem eh, již 40 let eh, profesionální lobista. Eh, v minulosti v evropském cukernictví a od roku 1996 jsem konzultant v minulosti i Nyní jsem tedy eh, působil v akademické sféře, nyní působím na College of Europe. výhoda dlouhé kariéry spočívá v tom, že si minulost, eh, pamatujete minulost a já si dobře pamatuji první slyšení, který, které Evropský parlament zorganizoval na téma lobbingu. Bylo to v roce 1992, což už je poměrně dávno. A e, tehdy e, bezpečnostní situace byla jednodušší a já jsem tam tehdy vystupoval jako panelista. Je to zajímavé, protože Eh, se mi podařilo najít závěry tohoto prvního slyšení. Možná, že eh, vás bude zajímat, o čem se diskutovalo eh, před více než 20 lety. Za prvé, cílem tohoto prvního slyšení spočívalo, spočíval bylo to, abychom tedy našli řešení pro korupci a krádeže dokumentů. To byl tehdy velký problém. Já si myslím, že v tomto ohledu se situace zlepšila, máme menší míru korupce a také se méně scizují dokumenty. Eh, pokud eh, jde o další závěry tohoto slyšení, tak eh, můžeme konstatovat, že toto slyšení se shodlo na tom, že zájmové skupiny v podstatě hrají velmi důležitou a užitečnou roli. Já si to také myslím. Za druhé, podniky, nevládní organizace, regionální eh, orgány, to všechno jsou lobby. To znamená, že lobbying byl tehdy velmi široce definován, eh, byl eh, široce koncipován. Eh, paní Dagmar Berend, kterou si eh, mnozí z vás pamatujete, protože se hrála velmi důležitou roli, řekla jednu důležitou větu. Rozlišování mezi dobrými a eh, špatnými lobbysty je irrelevantní. Správným standardem je profesionalita. Já si myslím, že to je pravda většina lobbystů, pokud ne eh, všichni přední lobbysté, včetně mě, jsme proto, aby tady byla povinná regulace lobbingu a lobbystických aktivit. Další folie a i to další, co řeknu a ukážu, se opírá o podrobnou analýzu pravidel lobbingu. Eh, já jsem před několika týdny byl požádán českým parlamentem, abych tedy analyzoval pravidla lobbingu a abych je zhodnotil. To znamená, že iniciátorem tohoto projektu je paní Jermanová, Eh, první místo Českého parlamentu. To znamená, že vidíte, že tato otázka, o které dnes diskutujeme, eh, není eh, důležitá pouze na evropské úrovni, ale také ve členských státech. Co vidíte? Vidíte, že v Evropě regulace Lobbingu je na národní úrovni poměrně nízká ve Velké Británii, v Německu, v Nizozemsku i v EU jako celku. Naopak v Kanadě a e, ve Spojených státech je regulace lobbingu velmi e, vysoká. E, ta zelená linie podle mě a pro paní Jermanovou je ta vhodná úroveň regulace lobbingu. Já si myslím, že to je tedy stěžení. Kromě toho eh, jsme řešili to, co vlastně lobbying je, protože všichni hovoří o lobbingu, ale musíme se zamyslet nad tím, co se pod lobbingem vlastně skrývá, jaké otázky. Do něj spadají samozřejmě, že legislativa, ale eh, kromě toho i další věci, to znamená regulace, eh, po povolení, Eh, to všechno je předmětem lobbingu a hospodářská soutěž a antidumping. I to eh, je předmětem lobbingu. I zatím se skrývá lobbying. To znamená, že to spadá eh, do těchto činností. A já musím říci, že to spadá i do činnosti právníků. Já si myslím, že i právníci by tedy měli být předmětem tohoto rejstříku a měli by, měla by se jich dotýkat pravidla pro lobbingu, a kromě toho financování. E, I e, subvence spadají pod lobbying. To znamená, že pokud hovoříme o lobbingu, tak musíme pokrýt všechny tyto různé aktivity. Nicméně lobbying je součástí většího e, problému. Je to eh, součást veřejných záležitostí, které můžeme rozdělit takto. Monitoring. Musíte monitorovat aktivity parlamentu, výboru a tak dále. To není lobbying, je to monitoring. Eh, právní analýza, mapování eh, skutečností, to není lobbying. Lobbying je část činnosti ve veřejném sektoru, v Bruselu a já se domnívám, že regulace lobbingu je zásadní proto, abychom v podstatě se drželi té činnosti, do které lobbying spadá. Na další eh, folii vidíte to, čemu tedy říkám, to, že musíme zveřejnit eh, rozsah lobbingu. Musíme tedy zveřejnit přímé i nepřímé kontakty s úředníky a veř- e, zvolenými orgány. Kromě toho musíme e, zveřejnit návrhy e, stanovisek. Kromě toho musíme zveřejnit zveřejňování zájmu na konferencích, schůzích a také komunikaci a e, spolupráci s médií. To je podle mě okruh toho, co musí e, řešit profesionální lobbysta. Kromě toho bych rád okomentoval rejstřík transparentnosti, který podle mého názoru musí být optimalizován, hodně vylepšen. Za prvé, registrace by tady měla být povinná, já si myslím, že na tom se pravděpodobně všichni shodneme, že to je zásadní věc. A kromě toho chci říci, že ten rejstřík by se měl vztahovat na všechny eh, kategorie lobbystů, včetně právníků, protože pokud právník pracuje na, nějaký, na nějakém antidopingovém eh, případu, tak eh, musí informace zveřejnit. Stejně tak, jako je musím zveřejnit já. Já si myslím, že takto je to eh, spravedlivé. Kromě toho eh, je důležité, abychom získali přesnější informace o činnostech. tuto chvíli to není jasné, protože ehm, je nejasné, co se tady zveřejňuje a já si myslím, že tady potřebujeme mít naprostou jistotu. Již dlouhé roky nebo dokonce desetiletí eh, jsem proto, aby se vytvořil profesní eh, kodex nebo řád pro lobbysty. Já si myslím, že to je velmi důležité. Je velmi důležité, aby naše profese se sama organizovala a aby všichni lobbysté eh, se Eh, registrovali a byli eh, součástí tohoto řádu, ve kterém budou volení zástupci. Kromě toho chceme, aby tu byly eh, systematické kontroly a sankce jeden, jeden ze současných uh, slabých bodů se rejstříku je to, že ty kontroly jsou skutečně velmi mírné a nejsou to žádné sankce. A kromě toho uh, by na rejstřík měly společně dozahlížet instituce, uh, možná parlament, určitě ombudsmanka uh, a uh, také taky ten eh, profesní výbor. Eh, ta oto, eh, ten systém otočných dveří, o tom už tu byla řeč. Samozřejmě, že musíme rozlišovat mezi tím, co je legální, co je etické. V minulosti se objevily velmi závažné případy, kdy úředníci, vysoce postavení úředníci přešli do soukromého sektoru. Bylo to tehdy legální, ale podle mého názoru to nebylo etické. To znamená, že si myslím, že je velmi důležité, abychom to rozlišovali. I dnes eh, jsou tu některé negativní příklady, například eh, úředník evropský nebo národní, který stráví, dejme tomu, pět let v kabinetu komisaře a okamžitě poté začne působit jako eh, konzultant nebo člen nějakého think tanku. Eh, možná, že je to legální, já nevím, ale pro mě jako pro profesionála to není etické. Není to spravedlivé z hlediska hospodářské soutěže, z hlediska konkurence a kromě toho to přispívá ke špatnému obrázku lobbystu. Já si myslím, že lobbying je zkrátka práce a je problematické pro naši image, pokud se někdo uh, považuje za lobbystu, ale zároveň nemá dostatečné dovednosti. Eh, poslední folie, kterou chci prezentovat, se týká jedné poznámky, která tu již zazněla. Ano, e, Samozřejmě, že potřebujeme větší transparentnost, ale zároveň se domníváme, že to je dvoustranný proces. Já vím, že naše profese je z globálního hlediska eh, čistá, ale zároveň si myslím, že musíme i my pokročit, pokud jde o transparentnost. Tady eh, vidíte eh, určitý obrázek, ta modrá část, to, je, to jsou tedy třístraná jednání. Já vím, že tedy chápeme logiku těch třístranných jednání. Vy jste sami řekli, že někdy ta jednání jsou nejasná, neprůhledná, že máte problém získat dokumenty, že to je všechno velmi temné a e, tato třístraná jednání tady vedou k tomu, že celá řada pravidel se potom vtěluje do sekundární legislativy, do aktů v přenesené působnosti. To je ta červená část a to je naprosto nejasné, netransparentní a temné. Já si myslím, že to je stěžejní. Je to důležité pro legislativce, je to důležité pro Evropský parlament, aby tedy tady vládla větší transparentnost a aby do systému rozhodování bylo vnešleno více eh, demokracie. A to i v té sekundární fázi rozhodování. A na závěr si dovolím něco navrhnout. Proč eh, bychom neměli zorganizovat slyšení eh, Eh, veřejné slyšení, které by organizovaly stejné výbory a které by se týkaly, týkalo sekundární legislativy, tak aby sekundární legislativa byla více demokratická, více účinná a více eh, jasná. Děkuji. Děkuji. Máme tu ještě jednoho řečníka, je to pan profesor Radšary z Trinity College v Dublinu, eh, bývalý odborník venácké komisi Rady Evropy. Eh, prosím kolegy, kteří se chtějí přihlásit o slovo, aby se přihlásili nyní, tak abychom mohli dobře rozdělit eh, čas, který máme k dispozici. Pane profesore Čary, můžete se omezit ve svém příspěvku na 10 minut? Prosím. Uh, my name is Raj Chari, based at Trinity College. Já se pokusím to zvládnout za 10 minut. Jsem na Chari, působím na Trinity College v Dublinu a hlavním tématem mé prezentace Prezentace je pohlížet na EU z hlediska mezinárodní srovnávací perspektivy. My už jsme něco k tomu viděli v předchozí diskusi, eh, kdy jsme eh, viděli také výsledky dalších výzkumných skupin. Já zastupuji výzkumnou skupinu Gregory Murphy z Dublin City University a pak je tam John Hogan z Dublinského technologického institutu, také eh, Michal Rapáze z TCD. A e, jenom abych vysvětlil, co e, máme na mysli, když hovoříme o lobbingu. Je to koncepce, kdy se ani dva akademici neschodnou na přesné definici. Můžeme to definovat jako činnost jednotlivců nebo skupin, kde jsou e, placeny za pokusy ovlivňovat veřejnou politiku a rozhodování. Taková činnost může být úspěšná, ale nemusí. A pokud se snaží ovlivňovat, tak se snaží buď politiku změnit, a nebo zachovat status quo. Obecně, abychom zvýšili transparentnost a odpovědnost ve veřejné politice, Eh, regulace lobbystů se týká toho, že politické systémy si stanovily pravidla, které musí organizace dodržovat při rozhodování a my si ta pravidla uvědomujeme a stručně je projdeme. Eh, všeobecně řečeno, že je snad zajistit, aby byla zachována transparentnost ve veřejné politice a tato pravidla budou znamenat také kodifikovaná formální pravidla, eh, která jsou schvalována na vládní národní úrovni a samozřejmě jsou to také předpisy, které existují a při jejich porušení, při porušení pravidel eh, to samozřejmě vede k trestnímu stíhání, odsouzení eh, a případnému postihu podle toho, eh, která jurisdikce to je. A důležité je obecně, aby se zveřejňovalo, kdo mluví s kým. Je potřeba tedy sledovat mimo jiné registraci se státem, ehm, zveřejn, tedy jakékoliv jednání Eh, s veřejnými aktéry, s veřejnými osobnostmi, eh, ať už k tomu má pokyny zaměstnavatel, kdy zaměstnanci musí zveřejňovat takové kontakty, tak to zveřejní mm, lobbysté sami. Důležitá je tam takzvaná cooling of period nebo revolving door provision, tedy ustanovení, které eh, zabraňují úředníkům, aby se okamžitě po ukončení kariéry v institucích vydali do lobbingu. My jsme v Dublinu plynu zkoumali celou problematiku mezinárodně. Jsme se pokusili o srovnání. Ono je snadné se zaměřit na případovou studii jedné země, ale jakmile začnete srovnávat, uděláte si mnohem pestřejší obrázek. Už to není e, tak snadné, důležité je správně srovnávat. My jsme tedy aplikovali analytickou metodu, e, které říkáme centrum, analýza centra veřejné integrity, která hodnotí zákony lobbingu od jedničky do stovky. E, tam, kde je to blíže stovce, tak tam jsou skutečně důkladné předpisy e, proti lobbingu, které prosazují transparentnost a odpovědnost. Jsou tady různé e, cesty, nebudu metodiku probírat podrobně, které, kde definujeme spolehlivost opatření a pravidel proti lobbingu Patří k tomu mimo jiné například eh, typ informací, které lobbysta musí předložit při registraci, zda musí eh, poskytnout podrobnou analýzu o tom, jaké finanční prostředky na to vynakládá, jakožto jednotlivec nebo z hlediska zaměstnavatele, zda je to elektronicky zaznamenáno z hlediska dat týkajících se lobbystů, zda takový seznam lobbystů je k dispozici veřejnosti. A zde hovoříme o tom, jak můžeme fungovat jako nezávislý regulátor, který může zakročit proti lobbystům, kteří porušují pravidla eh, a kteří jsou přesto etablováni v politickém systému a také mít eh, pravidlo ustanovení pro ty otočné dveře. Ehm, a samozřejmě čím blíže se ten, který stát přiblíží stovce v tom hodnocení, tak tím důkladnější jsou předpisy pro podporu transparentnosti a odpovědnosti. Tato analýza nám umožní objektivně srovnat různé politické systémy a když se snažíme e, zaměřit se na jednotlivé země a jejich hodnocení na té škále, prosím o další slide, Máme tři různé typy regulatorních systém, nízký, střední a vysoký ty vysoce regulované systémy mají více než 60 bodů, střední dosáhly 30 až 59 a málo regulované systémy dosáhly 1 až 29 bodů. Zajímavé je, že můžeme v průběhu času sledovat, jak při úpravách legislativy se může jeden systém eh, přesunout z oblasti nízké regulace do regulace střední. Když se zaměříme na různé země, které jsme pozorovali, a to eh, víceméně souhlasí s prezentací informací, kterou jsme slyšeli, ačkoliv eh, tady máme také více empirický pohled. Ehm, z hlediska klasifikace Spojené státy jsou někde na vrcholku, Kanada eh, velice brzy následuje, spadá však do středně regulovaných systémů, tedy nejvíce regulovaný systém je USA, pak eh, hned Kanada, která je na vrcholku toho středně regulovaného systému a pak můžeme sledovat jednotlivé státy Evropské unie, které spadají většinou do středně regulovaných systémů. Pokud se podíváme na společný transparenční finanční registr na 31, to je tedy ehm, dole z hlediska středně regulovaného systému, ale je to také pokrok oproti tomu, co se EP e snažil v roce 96 a to, co komise udělala v roce 2008, tak to představuje krok dopředu můžeme sice na jedné straně vnímat situaci v EU kriticky z hlediska eh, spolehlivosti prosazování transparentnosti, ale v průběhu času vidíme, eh, že se situace zlepšuje oproti roku 2008 eh, nebo dokonce oproti roku 1996. To je tedy již část závěrů, které můžeme vyvodit na základě této analýzy, tedy kdy hodnotíme od nízké až po vysokou regulaci. A i přesto, že je ta registrace lobbystů dobrovolná i nadále, vidíme, jak narůstá počet registrovaných. To ukazuje, že i přesto, že je registr dobrovolný, zdá se, že lobbysté tento rejstřík berou vážněji, eh, snaží se registrovat a e, pokud se například zaměříme na různá odvětví a rozdíly mezi společnostmi v jednom odvětví a co zveřejní jako e, finanční náklady vynaložené v této souvislosti, například společný rejstřík transparentnosti e, také ukazuje, že nyní se společnosti více snaží dávat si pozor na to, co sdělují a co pro Evropskou unii, jak vypadá situace Samozřejmě e, ještě nás čeká poměrně dlouhá cesta, ačkoliv se situace zlepšila, my jsme o tom již slyšeli již v předchozím panelu. Obecně je problém, že nehrozí nikomu vězením pro porušení pravidel, Ehm, možná můžeme hovořit také o tom, že by došlo k nadregistraci. Ehm, samozřejmě je důležité, že komise se rozhodla provádět namátkové kontroly. To však není stejné, jako když tyto kontroly provádí ehm, nezávislý regulátor povinná eh, registrace je řešením. Pokud ho, bychom hovořili o povinném rejstříku, který by se vztahoval na komisi, Evropský parlament a radu, tak otázka pak zní, kde probíhá lobbying v radě. To bude zcela jistě jinde než v Bruselu. Pokud máme tedy povinnou regulaci rady, tak logickou konsekvencí toho by bylo, eh, aby všech 28 eh, členských států mělo také povinnou registraci pro své lobbysty a to by bylo velice zajímavé, zda Eh, by se to ve státech ujalo. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Jsou zde tři kolegové, kteří se hlásí hlasí o slovo. Paní Julia Pizera, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já už se 20 let zabývám otázkami transparentnosti na veřejnosti. Také jsem působila v Transparency International v Polsku a do roku 2011 jsem se také věnovala otázce transparentnosti veřejných institucí. No a to je právě téma těch našich dnešních diskusí. Podnikala jsem různé kroky k tomu, aby lobistická činnost v Polsku dostala určitý řád. A velice mě těší, že to, co zde dnes slyším, v podstatě potvrzuje ty kroky, které jsme podnikli k tomu, aby vznikl zákon o lobismu. Momentálně to vypadá tak, že zákony dotýkající se lobismu spíše omezují parlamentní aktivity. V podstatě zde není možnost jakéhosi legálního přístupu lobbystů. Spíše je dominuje ta ilegální lobistická činnost. V čem spočívaly problémy u nás? Problém byl v tom definovat, co to vůbec lobismus je, v čem lobbying spočívá, protože jsme měli v určitou chvíli takový pocit, že padáme do nějaké černé díry, eh, spíše všichni mají nějaké nekalé úmysly, snaží se prosazovat svoje vlastní zájmy. Ale neměli bychom zapomínat na to, že na lobismus je třeba také nahlížet pozitivně. Jedná se o komunikaci s vnějším světem, s těmi, kdo se skutečně snaží protlačit legislativu, kdo o ní usilují. Takže já jsem na vypracování této legislativy pracovala v roce 2010 a snažili jsme se vytvořit definici, že lobistická činnost se snaží určitým způsobem mít vliv, ovlivňovat vládnoucí. To je velice obecná definice, protože ono je to velmi těžké také nějakým způsobem organizovat nebo řídit ten lobismus prostřednictvím zákonu, ale také jsme zavedli kategorizaci a rozlišovali jsme profesionální a neprofesionální lobistickou činnost. Ale právě s tou neprofesionální lobistickou činností jsme měli velký problém, tak eh, jako vy, protože ty profesionální lobbysté měli velký zájem o naši práci a také oni usilovali o to, abychom nalezli definici. Jenomže neziskové nevládní organizace si takovouto legislativu vůbec nepřáli. Často to byly eh, různé také instituce, obchodní komory, které vlastně formálně nevystupovaly jako lobbysté. Ona celá ta situace je velice komplikovaná nechci zde déle hovořit, ale chci zkrátka říci, že mě velice těší, že se o tomto tématu nahlas hovoří. A myslím si, že naše činnost zde není u konce, že to jsme spíše na, na začátku naší práce v této oblasti. Také bychom se měli podívat na legislativu jednotlivých členských států v souvislosti s lobbyzmem. My jsme se v Polsku eh, opírali o legislativu z USA. A i když to, co jsme e, navrhli, bylo velmi volné, bylo nám řečeno, že chceme likvidovat lobismus. Paní Houtala, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. S velkým zájmem jsme si vyslechli vše, co zde dnes dopoledne zaznělo a já jsem zpravodajkou e, pro veřejné právo e, ve výboru Jury. A mnohé z toho, co zde zaznělo, opravdu právě probíhá s tím, co my nyní opět provádíme právě na výboru pro právní záležitosti. Už předchozí parlamenty odvedly mnohy, mnoho práce, také akademická obec. A já si myslím, že první myšlenka už zešla e, někdy kolem roku 2000 z úřadu Eh, ombudsmana, evropského ombudsmana a když se podíváme na ty nástroje a mechanismy, o nich hovoříte, že by měly být nastoleny, myslíte, že by bylo možno je nějakým způsobem zabudovat do e, nějakého všeobecného práva Evropské unie v budoucnu? Protože Junckerova komise se nestaví proti takovéto legislativě. Zatím není nějak intenzivně pro, je to na nás, abychom je přesvědčili, ale já si myslím, že opravdu je eh, na čase, abychom eh, unifikovali nejrůznější pravidla nejrůznějších etických kodexů, nejrůznějších institucí a agentur. Takže by mě zajímal eh, váš názor a vaše doporučení, jak zabudovat vaše doporučení do našich eh, návrhů eh, v oblasti legislativy veřejné zprávy EU. Pan Javor, prosím, předkyně, já mám dvě otázky na paní ombudsmanku a eh, potom také na odborník jednu otázku. Pro paní Lorily. V červnu 2014 bylo zahájeno šetření o nedodržení úmluvy OSN o kontrole tabáku, eh, kterou EU ovšem podepsala tím, že byly v eh, častém kontaktu s lobbysty v oblasti eh, tabáku v době, kdy vznikla legislativa v této oblasti a také skandál dali poukazoval na to, že tabákový průmysl výrazně loboval v komisi po dobu celého procesu a mě by zajímalo, zda veřejná chránkyně zde vidí skutečné možnosti nastolení změn, které by zabránily tomu, aby se opakovaly obdobné případy v průběhu tohoto mandátu komise, aby se opakovaly také věci jako za dob mm, v záležitosti rally. A dále eh, stížnosti na agenturu EFSA pro bezpečnost eh, potravin kdy byl zařazen akademik, který eh, podával doporučující posudky, ale vlastně z toho plynují určité výhody. Eh, potom z kroků EFSA. A paní O'Reilly dospěla k závěru, že posuzování potenciálního eh, střetu zájmu v EFSA by opravdu byly žádoucí a dále z eh, další případy střetu zájmů v eh, Evropské unii. Jsou zde někde nějaké přehledné prezentace tohoto, kromě tohoto případu v EFSA? A hodlá ombudsmanka něco podobného předložit eh, v souvislosti s whistleblowingem? A moje otázka, kterou směřuji na experty, opět to oznamování, ten whistleblowing. Eh, otázka míry legislativy v oblasti lobismu a rejstříku, ale já si myslím, že jedna z klíčových otázek při potírání korupce je právě otázka těch oznamovatelů, těch whistleblowerů. To jsou ty osoby, které mohou zveřejnit určité případy a díky nim se dozvíme, co se tady děje v zákulisí. Přesto si myslím, že zatím zde není vlastně žádná řádná legislativa ve většině členských států, která by se zabývala tím oznamovatelstvím, tím whistleblowingem. A mm, možná aspoň nějaký obecný evropský přístup by zde mohl nastavit určité minimální standardy pro ochranu whistleblowerů v členských států. Jak pohlížíte na ochranu těchto oznamenatelů a na možnosti určitého evropského standardu na ochranu eh, whistlebloweru. Děkuji, paní Gresle. Já se chci zeptat eh, paní ombudsmanky O'Reilly. Ta téma Revolving Doors. Máme zde případ eh, vysokého úředníka EU, který je nyní v penzi, ale možná nedostává žádné finanční částky, ale zkrátka stará se o to, že určitá organizace dostává neustále finance z komise. Stačí ta nová pravidla, která zde nyní máme v tom novém statutu, k tomu, aby to opravdu reflektovalo složitou realitu, protože v konkrétních případech eh, ta realita vede k celé řadě rozličných problémů. Děkuji. Já mám také malou otázku, možná na odborníky. Jedno z témat, které už po desetiletí Eh, zde výhří nálady mezi odborníky a odborné skupiny a skupiny odborníků, aby to nebyla tak emocionální záležitosti. Co bychom s tím mohli udělat? Tak tím končím kolo dotazování a nyní vám dám trochu času na to, abyste zareagovali. Paní Aureli, možná byste mohla začít vy? Děkuji, jenom abych zareagovala na vaše otázky. Jsem velice ráda, že slyším, že zde Opravdu jsou, je zde nový vítr do plachet eh, legi, eh, evropské legislativy a jejich návrhů v té době minulé komise zde nebyla velká energie v tomto směrem, takže mě těší, že nyní dochází k posilování a eh, mý předchůzi v úřadu na to poukazovali, že to je opravdu důležité téma a je to součástí naší činnosti, je důležité se zde posunout kupředu. Je to opravdu příležitost, jak unifikovat a harmonizovat všechna pravidla, která se dotýkají jednotlivých institucí a agentur a bylo by to opravdu přínosné v této oblasti. Co se týče vyšetřování, které provádíme v souvislosti s e, tabákem a lobismem zde, šetření stále probíhá, vychází to vlastně ze stížnosti, která se týkala určitého obvinění, že se komise setkávala s lobbysty e, z tabákového průmyslu a že to bylo v rozporu s úmluvou o tabáku, mezinárodní úmluvou, takže to teď řešíme. Téma EFSA. Včera odpoledne jsem se sešla s novým ředitelem agentury EFSA a opravdu detailně jsme o tom hovořili. A to bylo pro mě zajímavé a přínosné bylo vidět, jak to eh, vidí právě tato osoba, to také v souvislosti s tématem odborníků a uvedl zajímavou věc, že v celé řadě našich zemí jednotlivé vlády opravdu tlačí na to, aby se vlastně jednotlivé orgány spojovaly s různými zástupci eh, průmyslu, aby se posouvaly věci kupředu. Ale to potom vlastně určitým způsobem narušuje tu vnímanou nezávislost některých těch akademiků a odborníků a to je potom pro ně určitý problém. A co jsme říkali eh, v souvislosti s EFSA a s tím konkrétním Případem je musíme opravdu pohlednout více do hloubky, tak abychom opravdu zjistili, eh, jak to tam bylo, podívat se do životopisů těch odborníků, kteří se tam angažují. A teď ta třetí otázka se týkala eh, whistleblowingu, že? Co se týče toho oznamování toho whistleblowingu a možná ještě k těm odborným skupinám, tady jsme odvedli mnoho práce eh, při vyšetřování a Předložili jsme komisi eh, dokument velice přehledný o tom, jak řešit toto téma externí, expertní skupin a vyhnout se těm problémům, které jste naznačovali a čekáme teď, jak oni se k tomu postaví a zareagují. Děkuji. A teď odpověď na vaši první otázku. Jedna ze specifických záležitostí rozhodovacího eh, procesu v EU je to, že prostě lobby jsou součástí rozhodovacího procesu. My jsme jeho součástí a bez jakékoliv regulace, kdokoliv může přijít a říct, já jsem prostě lobista nebo špičkový lobista. A Měli bychom se poučit, inspirovat tím, co se děje v USA, co se děje v Nizozemsku, že se profesi- pokud se profesionálové zapojují do lobismu, musí být proškolení, musí vědět, co to je etika, jaká pravidla mají dodržovat, co je legální, co není. To je podle mého názoru opravdu zásadní. Za posledních 30 let jsem zapojen do celé řady případů, které byly velmi citlivé a mohu vám říci, že zde opravdu nevidím žádný problém s tím, že bych zveřejnil veškeré svoje kontakty a myslím si, že i my eh, kolegové eh, ve vysokých pozicích s ním nemají problémy, protože my prostě si musíme stát za tím, co říkáme a eh, tedy uvést, s kým jsem se setkal, pro mě není žádný problém. Co se týče těch administrativních omezení, a, nebo hodnocení toho, co lobbysté dělají. Víte, lobbysté jsou flexibilní, oni se prostě přizpůsobují příslušnému institucionálnímu rámci. A ta současná institucionální situace je založena na té možnosti výkladu, jaká práva mají úředníci. A zde, kdyby zde byl opravdu kodex těch administrativních postupů, který by nedovolal jakýkoliv volný e, výklad, tak by to velmi pomohlo. A další e, má se týkalo whistleblowerů a varování všem. To je opravdu široké téma. Já jsem proto, aby vznikla skutečná komora lobbystů. A když potom máte určité etické problémy, problémy v oblasti korupce, tak to můžete řešit interně a ta profesní komora by mohla pak jako interně sankcionovat členy této profesní komory. To je pro mě důležité téma. A potom, co se týče těch expertních skupin, myslím, že první krok spočívá v tom opravdu mít dobře definovanou terminologii, protože my tento pojem používáme kde, v jakém kontextu. Používáme e, téma aktér, aktérů, expertní skupin aktérů, pak jsou jiné expertní skupiny, to jsou úplně nejrůznější kategorie. A když tím pojmem expert group označíme jakoukoliv skupinu, kohokoliv, kdo pracuje na čemkoliv, no tak chápete, že situace je velice zmatečná a občané, občanská společnost si říká, no co to je vlastně za systém. Takže když se ptáte na můj názor na expertní skupiny, tak dobrým příkladem je příklad z DG Agri, týkající se vzniku Eh, skupin pro dialog s eh, občanskou společností. Bylo to velmi dobře organizované, velmi demokratické. Eh, ti, kdo se o to ucházeli, museli předložit řadu dokladů a byli potom na základě objektivních kritérií vybráni. Je to celé transparentní a demokratické a Myslím si, že toto je dobrá zkušenost, která je inspirativní pro ty skupiny odborné. Ale máme zde celou řadu prostě takových černých skříněk, záhadných věcí. Opravdu máme obrovské problémy pro tom vědět, kdo vlastně se čeho účastní, jaký je, problém, eh, jaký je program a tak dále a tak dále. A vy jako zákonodárci v průměru třeba uděláte 50 legislativních aktů ročně, tak tyto skupiny jsou ale zapojené do dvou a půl tisíce legislativních aktů ročně. Takže opravdu zvyšit eh, organizace demokratický přístup k těmto věcem. Děkuji a není pan Čaj. Děkuji, já se pokusím být co nejvěcnější. Byly tady zmíněny otázky, že expertní skupiny mají vyskoumání i z hlediska whistlebloweru. Myslím si, že důležité je, aby eh, v rámci správního práva byl eh, byla zavedena povinná registrace lobbystů. To je něco, co vyplývá z této diskuse, jako něco, co má nastat. Já myslím, že to bude těžší Eh, pokud toto eh, předložíte radě, protože na jedné straně můžete mít společný rejstřík a ten bude povinný pro Evropský parlament a komisi, ale představme si, že, pa, eh, že rada pak tam dá naprosto jinou dynamiku. Spochybní, kdo má být registrován, ten, kdo lobuje v Bruselu, nebo ten, kdo lobuje někde v Madridu. To je samozřejmě poněkud problematické, jak budete vymáhat takový požadavek. Nemilme se, já e, tento rejstřík podporuji z hlediska podpory transparentnosti, odpovědnosti, pokud e, se to bude týkat všech tří institucí, ale to, co bude e, problematické, bude vymáhání těchto požadavků a předpisů. Děkuji a dávám slovo bezprostředně Claudiu Moraesovi, aby uvedl další panel. Děkuji mnohokrát, Danuto. A děkuji Inge také za tuto iniciativu, která zahrnuje všechny tyto výbory. A zvláště výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se bude věnovat problematice boje proti korupci. To je, samozřejmě se to dotýká i dalších výborů, ale pro nás je to velmi zásadní téma. My jej vnímáme v kontextu skupiny států bojujících proti korupci. A to je velice perspektivní z hlediska Rady Evropy. Někteří z vás tuto iniciativu znají. Je to v podstatě perspektiva, která se zaměřuje na uh, poškozující, korozivní účinky korupce na evropské občany, ekonomické dopady 120 miliard ročně. Není to jenom ekonomická nákladnost, ale také je to na úkor našich hodnost, na úkor naší integrity. Mechanismus Greco je v tomto smyslu důležitý, protože jakékoliv přistoupení k tomuto mechanismu vede ke koordinovanějšímu přístupu v boji proti korupci, eh, snižuje duplicity a je to velice důležitá cesta, jak bojovat proti korupci. 30. Úno... Na konci února tedy vydala komise ehm, zprávu Eh, které se týkala, která se týkala eh, situace boji proti korupci v každém členském státě a eh, hledá řešení, jak konsolidovat úsilí boje proti korupci po celé EU. Samozřejmě důležité je z hlediska povahy opatření a účinnosti opatření proti korupci. Byly velké rozdíly mezi členskými státy, to znamená velká nekonzistentnost ale samozřejmě to je něco, co si od členských států zaslouží mnohem víc pozornosti, než ji získává. To bylo prezentováno eh, v únoru eh, na zasedání našeho výboru bývalým komisařem pro Ehm, vnitřní věci a bylo velice zajímavé sledovat, jakým způsobem se tohoto tématu ujme nová komise. Podle mého názoru protikorupční politika musí být ruku v ruce s politikou integrity v rámci eh, institucí EU. Je důležité vědět, jak s tím naloží nově jmenovaná komise. A samozřejmě cíl, který si komise stanovila v roce 2012, tedy sdělení o participaci EU ve skupině států proti korupci, tedy Greco. Generální ředitel pro migrace vnitřní věci nám také řekne, jaké další kroky eh, komise podnikne eh, takže si vyslechne pana Rueteho. V této souvislosti dozvíme se o tom, eh, jaká opatření komise chystá a pak eh, generální výkonný tajemník skupiny Greco Wolfgang Krau nám řekne podrobněji o tom, eh, jak tato skupina funguje, ale myslím si, že to je velice užitečná cesta, jak si udělat obrázek o velmi rozsáhlé problematice, ale v kontextu našeho slyšení je to velice užitečné, jak se tedy ujmout něčeho tak důležitého, důležitého, jako je boj proti korupci v našich institucích. Nejprve nám slovo Matiasovi, tomu generálním ředitel, řediteli pro migraci a vnitřní věci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně. Myslel jsem si, že budu hovořit o všeobecném tématu eh, boje proti korupci v Evropské unii a o přistoupení k REKu. Eh, jste eh, z Evropské komise, to znamená, že to můžete takto učinit. Jak někteří z vás dobře vědí, boj proti korupci je jedno z témat, kterým jsem se zabýval během celé své kariéry v různých kontextech. To znamená, že jsem byl velmi rád, že jsem se opět mohl začít této věci věnovat v loni, když jsem eh, se dostal na generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci. První zpráva o, proti korupci. První evropská zpráva proti korupci se setkala s velkým ohlasem, poskytla celoevropský přehled, identifikovala trendy, eh, do, příklady dobré praxe a analyzovala vývoj v jednotlivých členských státech EU. Cílem této zprávy bylo to, abychom tedy podpořili vládu, občanskou společnost a další zúčastněné strany v boji proti korupci. Korupce e, Míra korupce se samozřejmě liší v závislosti na jednotlivých členských státech, na jednotlivých sektorech, ale e, dotýká se nás všech. Loňská zpráva ukazuje, že zákony a oblasti e, politiky e, tu jsou, ale že největším problémem e, je jejich provádění. pokud se podíváme na to, jak vypadá skutečná situace. A jejich provádění je samozřejmě vázáno na politickou vůli a právě proto je naše dnešní slyšení tak důležité. Zazněla určitá kritika eh, této první zprávy boje proti korupci. Eh, za prvé, jestli správně uplatňujeme metodologii. Metodologie je někdy používána eh, hezkým způsobem. To znamená, ukažte nám zprávu, my vám to přepíšeme a pak to můžete zveřejnit to tady není pravá kritika. Samozřejmě, že můžeme e, přijmout určité kritické body, které zazněly na adresu první zprávy. My tedy těsně spolupracujeme se členskými státy, s experty a snažíme, a samozřejmě i s Evropským parlamentem, tak abychom zjistili, jak to tu další zprávu, ty další zprávy můžeme co možná nejvíce vylepšit. A počítáme s tím, že bychom další řadu zpráv eh, vydali v roce 2016, to znamená, že by ty zprávy vycházely v podstatě každé dva roky. Ty zprávy jsou nicméně eh, pouze jedním nástrojem, eh, který používáme v boji proti korupci. Kromě toho je tu celá řada dalších důležitých iniciativ, eh, které mají vést k tomu, aby Evropa opět dosta, dosáhla hospodářského růstu. A pokud eh, říkám, eh, zase, tak hovořím za mnoho lidí, komisařů, kteří byli premiéry v různých zemích, ministři a Eh, pro ně je to tak, že je důležité vytvořit dobře fungující veřejnou zprávu, transparentnost, boj proti korupci. To byl jeden z nejdůležitějších prvků, eh, který hraje roli v tom, eh, proč se hospodářství oživilo. To se týká i některých zemí, které vstoupily do Evropské unie před 11 lety. Nicméně stále se ještě musíme soustředit na jednu velmi důležitou věc, a to jsou veřejné zakázky. Zadávání veřejných zakázek představuje zhruba pětinu evropského hospodářství a já si myslím, že právě tato oblast veřejných zakázek je nejzranitelnější z hlediska eh, korupce. A proto jsme tomu v naší první eh, zprávě věnovali speciální zvláštní kapitolu a i v dalších zprávách eh, na to navážeme a budeme se eh, soustředit na evropské finanční prostředky, velké infrastrukturní projekty a lokální orgány. Evropská pravidla pro veřejné zakázky byla revidována, vstoupila v platnost eh, v dubnu roku 2014, obsahují přísnější ustanovení, pokud jde o objevování, odhalování a trestání korupce. Eh, pravidla pro veřejné zakázky podle, po reformě jsou více transparentní a až od roku 2018 E, tedy zavedeme systém e-procurement, to znamená elektronické zadávání veřejných zakázek. Díky tomuto systému e, budeme mít pravidla, e, díky nimž orgány budou schopny lépe odhalit korupci v rané fázi, budeme tu mít systém těch červených vlaječek, a kromě toho tu bude systém, který eh, nám eh, umožní získat eh, zpátky ty ztracené prostředky a napravit situaci. Korupce brání hospodářskému růstu, to řekl i pan předseda, a právě proto se v celé řadě doporučení pro evropský semestr soustředíme právě na korupci. Některé členské státy obdržely doporučení v tom smyslu, že mají modernizovat veřejnou zprávu, mají zlepšit podnikatelské prostředí, zlepšit zadávání veřejných zakázek a také posílit systém soudnictví eh, s tím, že se budou více soustředit na boj proti korupci. Kromě toho jsme do toho jako jsme tedy eh, boj proti korupci zahrnuli i do investičních a strukturálních fondů, především pokud jde o budování kapacit eh, ve členských státech. Jsou to i další legislativní akty, které se zaměřují na boj proti korupci, nebo je to jeden z jejich bodů. Myslím tím především legislativní akty, které vyšly v nedávné době, zmíním tři, loni v Dubnu, směrnice, která byla přijata a která se e, týkala konfiskace majetku získaného v kriminální činnosti. To znamená, že národní e, soudy mohou zabavit takovýto majetek i v případě korupce. A během příštích týdnů a měsíců budeme také diskutovat o novém e, evropském programu pro bezpečnost a o těchto otázkách budeme diskutovat také. Směrnice z roku 2014 o zveřejňování informací nefinanční povahy, eh, která požaduje po velkých společnostech, aby tedy zveřejňovaly informace nefinanční povahy a to se týká také otázky boje proti korupce a úplatků. A konečně dohoda o čtvrté směrnici proti praní špinavých peněz. Především se to týká rejstříků eh, já, já si myslím, že i to je slibný nástroj, který může na pomoci v boji proti korupci. Na počátku jsem hovořil o tom, že se objevily dva hlavní eh, body kritiky. Eh, první zprávy boje proti korupci eh, za prvé metodologie a ta druhá věc se týkala toho, že evropské instituce do toho zahrnuty nebyly. Já se domnívám, že paní místopředsedkyně komise Georgieva dneska dopoledne jasně ukázala, že tu jsou opatření, která byla zavedena proto, abychom zajistili integritu evropských institucí. Komise společně s dalšími evropskými institucemi bude eh, zjišťovat, jestli je potřeba toto pravidlo revidovat v kontextu eh, zprávy zaměřené na boj proti korupci. A konečně poslední bod, eh, pane předsedo. Už jsem hovořil příliš dlouho účast EU v systému GRECO. Bohužel vám nemohu říci mnoho novinek v roce 2012 jsme přijali pozici k účasti EU v systému GRECO. Chtěli bychom se k tomu systému připojit, nicméně jsme byli blokováni eh, názorovými eh, rozdíly mezi eh, radou a komisí, pokud jde o právní základ. A zatím jsme v tomto bodě nepokročili dál. A já tedy věřím, že eh, v příštích měsících budeme eh, schopni tento, tuto právní záhadu, tento problém vyřešit a doufám, že pan Rau, který je dnes přítomen a který tady zastupuje Greco, bude schopen potvrdit, že jsme s Radou Evropy v kontaktu, že plenární zasedání Greco tedy potvrdilo svůj zájem na to, že by tedy byla e, vyvíjena spolupráce ad hoc, která by vedla e, ke vstupu do e, systému Grepu. To je, Greco, to je v podstatě všechno, co k tomu v tuto chvíli mohu říci a doufám, že je to tedy dostatek podnětů pro naši následnou diskuzi. Děkuji. Děkuji vám za ten přehled. My, co by výbor LIBE, pracujeme na celé řadě nástrojů, ať už je to směrnice zaměřená proti eh, boji špi, eh, praní špinavých peněz. Kromě toho jste hovořil o těch eh, jednotlivých blocích legislativy zaměřené na boj proti korupci. Já si myslím, že je to spjato s mnoha otázkami a že je velmi důležité, abychom to zasadili do takového kontextu. Samozřejmě, že tedy budou i otázky a já v tuto chvíli tedy předám slovo poslednímu hostovi a teprve potom bude diskuze. Nejprve tedy promluví Wolfgang Rau, což je výkonný tajemník Greco. Pane Rau, prosím, chopte se slova. Budete mít slovo pár minut a následně tady bude diskuze. Thank you, chair. Uh, Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci eh, ze všech výborů. Je to pro mě velká čest být s vámi. Myslím si, že se jedná o nesmírně důležitou otázku, protože otázka integrity je bezúhodnosti je zásadní pro demokracii a v Radě Evropy Eh, si to velmi ceníme, věnujeme se tomu v rámci Greco. Dovolte mi představit vám Greco, protože nevím, jestli ho všichni znáte, eh, co to Greco je a jak je složené. Je to francouzská zkratka pro skupinu států proti korupci. Je to monitorovací orgán Rady Evropy monitorující korupci. Eh, ve Štrasburku je sídlo a má e, vlastně Eh, stejnou úroveň jako 47 členských států eh, Rady Evropy, ale je zde takzvaná rozšířená dohoda, což umožňuje eh, přijmout do Greku ještě další členy. Takže například plnoprávným členem jsou USA, to je velice unikátní situace, a také plnoprávným členem je Bělorusko. Greko vzniklo v deseti státy v roce 99 a nyní je členů 49. Hlavním cílem bylo vlastně doplnit těch eh, šest základních protikorupčních eh, nástrojů Rady Evropy určitým mechanismem pro monitoring. Protože se zjistilo, že je jednoduché napsat standardy pro boj proti korupci, ale potom je těžké sledovat jejich dodržování. No a právě tomu se Greco věnuje. Každá země nebo je vždy eh, kontaktována týmem evaluátorů o tom, že dojde k evaluaci a eh, ve zprávě jsou vždy obsažená doporučení a ta doporučení jsou potom plněna určitým speciálním postupem. Já si myslím, že to je opravdu jedna z našich silných stránek. Máme zde tedy dva pilíře, evaluace a potom také sledování toho, co skutečně členské státy v reakci na ta doporučení udělali. Nyní je čtvrté kolo evaluací a týká se prevence korupce v oblasti poslanců, soudců a státních zastupců. Týká se etických kodexů a podobných témat, která zmiňujeme dnes. Na, takže včetně lobismu, i když se k tomu přistupuje trochu jiné, a sice z pohledu poslanců samotných. Takže otázka, jak by se měli postavit poslanci vůči lobbystům a jak by se měli stavět vůči jiným třetím stranám, které se snaží ovlivňovat legislativní proces. A také se věnuje velká pozornost obecné transparentnosti legislativního procesu. Uplynulá tři kola se týkala například antikorupčních orgánů, imunity veřejných úředníků jako možné překážky při vyšetřování korupce, oznamovatele, to je důležité, eh, zabavání výnosů z korupce, otázka uplatkářství a potom také máme akutní téma transparentnost financování politických stran a volebních kampaní a vůbec financování politiky. Dovolte mi něco říci k eh, přistoupení Evropské unie z perspektivy Greco. Eh, výbor Evropských společenství, jak se tehdy jmenoval, byl aktivním účastníkem multidisciplinární skupiny GMC, která vlastně učinila základní eh, práci pro vytvoření těch šest základních nástrojů a Greco dva eh, další nástrojů explicitně vlastně hovoří o vstupu EU do Greco. A to je eh, trestně právně občanskoprávní eh, konvence o korupci. Nebudu zacházet do detailu. Greco a všichni členy Greco jsou Eh, přesvědčení o tom, že je důležité cíl hloub, více spolupracovat s EU. A proto stokholmský program z roku 2010 eh, se dočkal dobrého ohlasu u RECO. V roce 2011 vznikl protikorupční balíček a zpráva o možnostech zapojení EU do e, Greco byl chápáno jako krok e, k širší spolupráci obou organizací. Od té doby docházelo k různému vývoji, předřečník už několik z nich uvedl ale ještě to nevedlo k očekávanému výsledku. Toto bohužel není žádné tajemství, je to velmi zjevné. Proč je přistoupení EU do Greku pro nás tedy tak důležité podle našeho názoru? Chci zmínit několik bodů. Za prvé, znamenalo by to koordinovanější protikorupční politiku v Evropě a posílilo by to e, dopad na protikorupční politiky EU i Rady Evropy v této oblasti. Také by to přispělo alespoň určitou měrou k tomu, aby se zabránilo určité duplikaci úsilí, posilovalo by to synergie a znamenalo by to jednotnější přístup k potírání korupce v rámci těchto dvou organizací. Vstup EU do Greku by také mohlo vést eh, širší kontrole eh, opatření vlastně nad rámec těch evaluačních kol Greco. Protože není zde určitá záruka, že když eh, něco bude, na něco bude poukázáno ve zprávě Greco, že nakonec toho skutečně vznikne legislativa. Nebylo to tomu tak vždy a zvláště, když některé státy vstoupily do EU, tak se mírně nebo i více vlastně snížilo jejich odvolání potírat korupci. No a za čtvrté by to mohlo také přispět k tomu, že by i Greco lépe vyhodnocovalo dopady svých eh, doporučení, protože by do toho byly zapojeni zástupce Evropské unie a to by jistě znamenalo přidanou hodnotu. No a kdyby se EU stala členem Greco, tak by to také znamenalo, že i Greco by kontrolovalo instituce EU. A to je to, o čem se hovořilo dnes ráno. Greco si velice váží všech eh, významných výzev ze strany EU, které směřují k formálnímu vstupu. Eh, Jejich mnoho, já bych citovala jenom dvě. Usnesení 23. dubna 2013 o organizované trestné činnosti korupci a praní špinavých peněz, kde Evropský parlament, tady vy jste doporučili, aby EU vstoupila do Greku jako řádný člen. Tak to, toto cituji. Navíc antikorupční zpráva komise, eh, o níž hovořil předřečník, a ta je z dubna loňského roku, tak Evropský účetní dvůr uvedl, cituji, není to žádný přesvědčivý důvod pro to, proč Evropská unie ještě není zapojená do Greco. Evropská unie by měla spolupracovat s Greco s cílem stát se řádným plným členem, tak aby evropská administrativa se dostala na stejnou úroveň jako e, jsou, je státní zpráva jejich 28 členských států, kde už je probíhají evaluace dodržování e, pravidel ze strany Rady Evropy. Že i zde silná podpora vstupu EU do Greku. Co vstup Evropy, EU do Greko znamenal pro Greko, To je také důležitá věc. Greko se výrazně věnovalo eh, prvnímu vydání eh, zprávy z loňského roku z února přivítalo zapojení Evropské komise do boje proti korupci, což zpráva jasně odráží. A také vítá to, že zpráva uznává relevantnost antikorupčních standardů Rady Evropy a to, že eh, výrazně poukazovala na standardy Greco a usiluje o jejich propagaci. Takže už zde jsou vidět určité synergie. A Greco také s potěšením konstat, konstatuje, že zde jsou evropská opatření uvedená ve zprávě, která umožňují plnoprávný vstup do Greco a doufá, že eh, bude rychle postupovat práce na vypracování náležitého mandátu. To také opakovaně eh, vyjadřoval náš generální tajemník Jagland, který často jednal s panem předsedou Barozem a s paní komisařskou Malmstromovou. Dnes je v Bruselu a sejde se také s panem předsedou Junkrem. Dovolte mi ještě několik poznámek k tomu, jak by mohla taková evaluace evropských institucí ze strany Greco vypadat. Na základních dokumentů Greco vychází, že je zde důležitá vzájemná evaluace. To znamená, že Greco by mělo evaluovat vás tak, abyste měli stejná práva jako řádní členové Greco, i když Evropská unie není státem. Evropská komise a mnoho řečníků dnes hovořilo o tom, že zde v institucích Evropské unie jsou určitá rizika eh, korupce a komise se také domnívá, že eh, by na to měly pohlížet externí revizní mechanismy. Eh, rozsah a obsah takové evaluace by samozřejmě bylo třeba prodiskutovat se všemi zúčastněnými stranami a je třeba to nastavit tak, aby to reflektovalo specifika institucí EU i právních a praktických dopadů. Když si uvědomíme, jaké eh, zkušenosti už má Greco z oblasti eh, politikou veřejného zprávy, eh, monitorování antikorupčních opatření, tak eh, budoucí evaluace by se asi týkaly preventivních mechanismů, které jsou v evropských institucích, postupy pro eh, vyhodnocování rizika korupce, nakládání s potenciálním střetem zájmů, eh, otázka whistleblowerů, anebo přístup k informacím, které jsou u jednotlivých institucí. To jsou témata vlastně i dnešního dne. Takže co očekává Greko a Rada Evropy? I když uplynula už určitá doba od přijetí stokholmského programu, tak zde je na naší straně jasné očekávání, že eh, během mandátu této komise dojde k průlomu v otázce přistoupení Evropské unie do Greko. Také doufáme, že komise najde cestu, jak odstranit E, případné právní nebo institucionální překážky, které by bránily plnému zapojení EU do procesu Greco. Greco opakovaně poukazovalo na to, že takovéto zapojení by opravdu posílilo e, dopady jednotlivých antikorupčních aktivit jak Evropské unie, tak Rady Evropy. A toto by tedy měl být důležitý cíl pro obě organizace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Rau. A pokud kolegové o Greco předtím neslyšeli, tak teď určitě vědí, co Greco je. A výbor, výbor Krym a výbor Libé se určitě stavěli velice pozitivně eh, k vstupu do Greco, ale já nechci eh, také stát se zřetele to, o čem říkal, hovořil Matias, že je zde celá řada nástrojů a mnoho členů výboru Libe bylo zapojeno do různých antikorupčních kroků. Ale otázka je, nakolik ta práce je navzájem koordinovaná. Eh, protože jsou různé trialogie, různá jednání o praní špinavých peněz, ale nevím, jak je to vše provázané, skoordinované. Je tady paní Hautala, která se hlásí o slovo, ještě ví mnoho k tomuto tématu. Prosím. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že ke konkrétním výsledkům tohoto slyšení by mohlo patřit i to, že Ehm, jakožto eh, příslušný výbor byste právě vy s výborem Libe mohli oslovit eh, komisi a rádu o tom, jak eh, odstranit překážky v tom, aby se EU do Greka mohla připojit. Ale já jsem chtěla říct ještě jednu věc, jakožto spolupředsedající parlamentně schromáždění Euronest. Víte, že to je parlamentní dimenze východního partnerství, kde členové Evropského parlamentu spolupracují s poslanci s, se zemí východního partnerství. A my jsme měli minulý týden generální schromáždění v Jerevanu, v Armenii. A já bych ráda navázala na slova eh, ombudsmanky paní Aurely neděláme to pro sebe, ale také pro celý svět. Eh, to zde řekla, já jsem přesvědčená, že bychom mohli eh, velice eh, mnoho získat právě ze spolupráce se zeměmi výhodně partnerství, se zeměmi rozšíření na Balkáně a jak jsme také slyšeli, že bude připravována konference o justici v Černé hoře, a co se týče eh, východního partnerství a Greka, já si myslím, že to by bylo velice zajímavé propojit, protože je v zájmu Evropského parlamentu, aby reformy vedoucí k právnímu státu a odpovědným institucím mm, byly prováděny. Je to velice důležité bez ohledu na politické směrování, které si ty, které země zvolily, ať už směřují k EU nebo k Eurázii. A myslím si, že by bylo dobré to vzájem s Grekem propojit. Thank you very much, Děkuji mnohokrát a dám slovo Barbaře Spinelli. Děkuji vám. Molto favore. Děkuji. I já jsem proto, aby Evropská unie eh, do Greka vstoupila. A ráda bych věděla, eh, co jsou největší právní překážky pro tento vstup. Možná, že to jsou nějaké problémy. Ptám se proto, že jsem z Itálie a to je země, kde vládne systematická, systémová korupce. To znamená, že mafie eh, je každodenním jevem a ovlivňuje mimo jiné i veřejné zakázky. Všechny ty skandály z poslední doby v Itálii, ať už se jedná o veřejné zakázky, světovou výstavu a tak dále, všechno to jsou záležitosti, kdy jde o korupci ve veřejných zakázkách. Um, politici jsou v Itálii do té mafie do značné míry zapojeni a proto hovořím o systémové korupci a proto si myslím, že kontrola na evropské úrovni je velmi důležitá, že, že je potřeba. Potřebujeme eh, pravidla pro whistleblowing, pro oznamování. Myslím si, že to je naprosto stěžejní Italia Libera za vedení Donjoty. Možná, že tuto skupinu znáte, je to tedy eh, skupina eh, která se zabývá touto věcí, proti korupci, ale potřebujeme tedy eh, spojení mezi výborem Libe a touto podskupinou. Myslím si, že je velmi důležité, aby Evropská unie do systému Greka vstoupila a ráda bych viděla, jaké problémy tu jsou. Děkuji, Barboro. A nyní tady pan, paní Gressle. Já mám otázku na pana generálního ředitele Rytaho. Eh, je to zajímavá zpráva pro oboji proti korupci. Já bych se ráda zeptala, jak s tou zprávou a s konstatováním v této zprávě sama eh, komise nakládá. Eh, tak já ne, sama nevidím, že by to mělo nějaké dopady. Děkuji. Thank you, Mrs. Grassler. Um, Uh, děkuji, paní Gressle. Omlouvám se za svoji výslovnost, nedokážu uh, vaše jméno dobře vyslovit, nicméně prosím, uh, promluvte, já se vaše jméno naučím vyslovovat. Děkuji, děkuji, pane předsedo. I já bych ráda položila otázku v tom smyslu, jaké právní překážky jsou pro vstup EU do systému Greco. Za lotyšského předsednictví bychom mohli v tomto bodě vytvářet tlak a dosáhnout eh, pokroku, například pokud jde o povinné rejstříky lobbystů v radě. Já si myslím, že to je velmi důležitá věc eh, a že eh, je to nezbytné. Já pocházím ze Španělska, což je země, která leží na pobřeží středozemního moře a tudíž mám mnoho empirických zkušeností a mohu o tomto tématu dobře hovořit. Moje strana ve Španělsku se velmi aktivně vyslovovala proti korupci a e, v knize pana Robinsona v tom, e, o tom, proč státy stroskotaly, e, nebo stroskotají, je řeč o tom, že tady instituce jsou slabé a proto korupce vzkvétá, to vede ke chudobě. To znamená, že to je strukturální problém se kterým musí naše eh, demokracie bojovat, tak abychom se mohli dál rozvíjet. Jak ve výboru Libe, tak v dalších výborech musíme eh, toto téma zařadit na pořad jednání. Samozřejmě, že to souvisí i s tou integritou, s tou bezúhoností. Je to tedy strategická otázka pro demokracii jako takovou. Děkuji. Thank you very much. And, uh, Mr. Valley. Děkuji mnohokrát, pan Vali. Eh, Děkuji, já mám otázku a návrh ehm, zástup, eh, na zástupce komise. A z toho, co jsem pochopil, se zdá, že nejsou žádná celoevropská opatření namířená na potírání korupce, zvláště korupce ze strany organizovaného zločinu. A Samozřejmě toto jsou témata, o nich se hovoří už velmi dlouho a jak tady Barbara Spinelli už vysvětlila. Strukturální téma je na tomto místě velice důležité. Myslím si, že všichni mají zájem na tom, aby se toto vyřešilo co nejrychleji a k návrhům, které bych chtěl předložit. E, vzhledem k tomu, že v Junkrově plánu je spousta investicí do infrastruktury a máme také řadu studií o tom, co se děje z hlediska subdodavatelských smluv a strukturální korupce a organizovaném zločinu. Nebylo by tedy lepší, kdybychom sem také nedoplnili opatření, která by znamenala provádění opatření proti organizovanému zločinu. To znamená, že bychom investovali i do této oblasti. My chceme totiž, aby organizovaný zločin eh, dostal do rukou tyto peníze, nebo aby potřebujeme tedy opatření, která budou účinnější a efektivnější. A například bychom do toho mohli zavést Evropskou investiční banku, aby bojovala právě proti této šířící se rakovině. Děkuji. Samozřejmě bylo to velice zajímavé. Rádi bychom dali slovo i dalším řečníkům a tazatelům. Prosím, buďte struční, abychom to všechno stihli. První Lora Ferrara. Děkuji vám, pane předsedo. I já bych chtěla co nejsrdečněji poděkovat panu Ritemu a panu Rau za jejich prezentaci, že je opravdu nesmírně důležité, aby Evropská unie vstoupila do Greko a přejeme si, aby tomu došlo co nejdříve. Bohužel musím konstatovat, co by nová poslankyně v Evropském parlamentu, že často doporučení ze zpráv Evropské komise i usnesení Evropského parlamentu potom v podstatě zdá se zůstávají pouze na papíře a nejsou uváděny v praxi. A zde bych ráda navázala i na usnesení parlamentu z října 2014, je to usnesení výboru Krym, a tam se právě řešila otázka korupce a boje proti organizovanému zločinu. v tom usnesení už stála celá řada doporučení, ale stále se čeká na to, že budou skutečně zrealizována. A proto se chci zeptat, nebo kladu si otázku, možná by stálo za zvážení to, že by e, zprávy z vlastní iniciativy měly nějakou větší průraznost a byli konkrétnější. A aby na to dbaly opravdu všechny instituce Evropské unie na svých textech. Dále mě těší, že jste hovořili o tom, že třeba mít lepší legislativu v boji proti korupci, zvláště co se týče například využívání peněz z veřejných zakázek a ze strukturálních fondů. Já pocházím z Itálie a co by občanka Itálie, bohužel jsem s touto tématikou velice dobře obeznámená. A jedná se zde o problémy, které nepoškozují pouze hospodářství a malé a střední podniky, ale také to výrazně poškozuje základní práva, takže je třeba zde reagovat rozhodně. Děkuji vám. A není paní Salon. Mošulin. Paní Šulin, děkuji vám. Korupce podniků v hospodářské sféře, to je určitě velký problém, znamená to i náklady pro rozpočty jednotlivých států a tím pádem i pro Evropskou unii. Je důležité, aby se politika stáhla se udělování zakázek tam u těch podniků, kde je konstatována vysoká míra korupce. Je to problematika, s kterou se zabýváme celou řadu let i ve Slovinsku. Druhá vláda Janča se snažila to řešit, bohužel privatizace eh, byly zastaveny. Aktuální koalice ve Slovinsku nyní opět řeší velký problém s privatizací veřejných podniků a také bych ráda upozornila na banky v souvislosti s hospodářstvím a s korupcí. A to v tom smyslu, že banky často udělují úvěry, o nich už se vlastně předem ví, že nebudou nikdy splaceny. A podle toho se potom musí banky obstarat kapitál z peněz daňových e, poplatníků. A proto apeluji na represivní orgány, aby náležitě vyhodnocovaly členské státy a při tom hodnocení také mm, pohlíželi na tu problematické udělování úvěru. Děkuji. Děkuji vám, děkuji vám, vážení kolegové, za vaše otázky a prosím na, za, vás o velmi krátké odpovědi, napřed pan Rute, potom pan Rau. Pane předsedo, vy mě znáte, že mluvím vždy velice dlouho a proto to říkáte plným právě. Ne, vy mluvíte pomalu, ale ne příliš dlouze. Dobře, já se pokusím být stručný. Za prvé, východní partnerství. To vám to se ptala paní poslankyně Hautala. Potřebujeme zde také expertizu Greco v tomto kontextu a vy, pane předsedo a vážení poslanci z výboru Libé, vy to dobře víte, když například máme vízová vyjednávání, tak vždy řešíme také otázku, jak eh, dané země nakládají s korupcí, no zvláště země východního partnerství. Takže jasná odpověď zní, ano, i zde bychom tu expertízu uvítali. Paní Spinelli se ptala na právní překážky v této souvislosti. Teď nevím, jak bych to nejlépe formuloval, ale je to opravdu radost pro každého právníka, zda je to článek 220 nebo 218, ten správný právní základ pro vstup do Greko, protože buď by to znamenalo, že bychom museli jít cestou velmi formálního mandátu od rady, abychom o tom mohli jednat, a to druhé by nám dalo možnost vlastně v rámci pravidel spolupráce v podstatě vstoupit do Greco, aniž bychom vedli formální vyjednávání. Ale já si myslím, že mm, tato bitva o právní základ by nás neměla zastavit, ale nevím, jaké by bylo správné řešení. Paní Gresle, jsem toho názoru, že k těm zprávám dáváme určitý follow-up pohlížíme na to, jak se s nimi nakládá. Například, když jsou zde specifická doporučení pro jednotlivé členské státy, tak eh, my tam dáváme určitá doporučení a potom pohlížíme na to, jak s nimi nakládají. No a ta vaše druhá otázka. Co tady můžeme operativně dělat? A zde v podstatě ta diskuse, kterou vedeme mezi kolegy, a také s kolegy z výboru Olibe se to té e, eh, instituce evropského státního zástupce. I zde to je téma prostě, kde se snažíme posunout ku předu, ale nejsme v cíli, ale věnujeme se tomu. Co se týče dalších eh, řečníků a jejich otázek. Já si myslím, že je dobré se podívat zpátky eh, do smluv. Korupce je v podstatě trestný čin EU a je zde celá řada nástrojů pro boj proti korupci. A možná ta legislativa není nadepsaná boj proti korupci, ale v podstatě se na to zaměřujeme a když zde budeme koncem dubna eh, mít Evropskou bezpečnostní agendu, tak celé to téma eh, organizované trestné činnosti a jeho vztahu, řekněme, k té takzvané legální ekonomice, to bude jedno z klíčových témat také v příštích měsících a letech v souvislosti s Evropskou bezpečnostní agendou. A to tedy logicky také znamená, že taková témata, jako tam hovořila paní Šulin nebo naznačovala v souvislosti s otázkou eh, nekalých výnosů z privatizačních eh, postupů bude něco, na co se také budeme zaměřovat. Mm, velké investice do infrastruktury. Já jsem 8 let odpovídal za transevropské sítě tak eh, zde jsme vyvinuli opravdu velké úsilí, tak abychom se postarali na to, že když eh, byly jakékoliv náznaky, že se tam děje něco nepravého, tak se to opravdu výrazně řešilo. No, ale dokud nebudeme mít ten uh, společný evropský orgán, tak to prostě budou uh, muset řešit členské státy. Takže to je stávající situace a myslím, že jsem zareagoval snad na všechny otázky. Děkuji vám, děkuji vám, že jste byl tak stručný při jejich zodpovědění. Pan Rau, prosím. Co se týče partnerských programů, zde už je úzká spolupráce mezi EU a Radou Evropy. A programy partnerství a protikorupční projekty v této oblasti Eh, dělají vlastně naši kolegové, nikoli Greco, protože my eh, odlišujeme monitoring a technickou pomoc. Ale mohu vás ujistit, že veškeré projekty, které byly vyvinuty ve spolupráci s EU a Rady Evropy, mají výraznou složku, která se týká Greco, protože jeden z cílů je využívat tyto eh, programy k tomu, aby byl, se přiměly země k tomu, aby vlastně dodržovaly doporučení Greco. Já nemohu komentovat eh, právní základ EU, to musí samozřejmě řešit Evropská unie, ale když komise prezentovala svůj balíček pro boj proti korupci, byla zde velice detailní zajímavá zpráva o možnostech vstupu do Greco. Co by součást tohoto balíčku? A tato zpráva nebyla jenom nějaký pouhý vynález Evropské komise, ale eh, byl zde i výrazný vstup, který pocházel z diskusí Evropské komise s námi. Takže ty myšlenky o tom, jak konkrétně by mohla vypadat eh, eh, spolupráce komise EU e a GRECO, to je velice detailně vlastně už popsané a celá řada těch právních otázek bych skoro řekl už byla téměř dořešena. Ale teď je otázka, co eh, bude to hlavní ustanovení pro váš kontakt s Greco, ale to nemohu rozhodnout já. Děkuji protože už nás čas tlačí, tak neřeknu nic na závěr, ale poděkoval bych řečníkům za to, že sem přišli mezi nás a dávám slovo paní Gresle, prosím. Děkuji. Já myslím, že bychom mohli začít paní Hübner se závěrečnou uh, poznámkou a tak dále. Uh Každý z nás, eh, co by předseda jednotlivých výborů, si tedy z toho něco odnese. To slyšení bylo velmi důležité. Já bych ráda řekla několik věcí, tři věci. Eh, za několik měsíců tři instituce, Rada, Komise a parlament začnou jednání o eh, meziinstitucionální dohodě o lepší legislativě. Já si myslím, že právě odpovědnost, transparentnost a integrita bez souhonost, o kterých jsme dnes hovořili, by měly poskytnout takovou průřezovou perspektivu pro tato jednání. Za druhé bych ráda řekla, že všichni víme, že občany, občané často nerozlišují mezi jednotlivými evropskými institucemi. A e, pokud se poškodí e, imič jedné instituce, poškodí se i imič e, zbývajících institucí. A proto je to tedy naše společná mise, společná zodpovědnost. A za třetí bych ráda řekla, že protože víme, že je tady eh, dlouhý seznam úkolů, díky nimž by se Evropa mě, mohla stát lepším místem k žití, žití. Evropské instituce chtějí eh, dosáhnout úspěchu při plnění těchto úkolů. Pokud tak chtějí učinit, musí mít důvěru občanů. A Eh, bude to možné tehdy, pokud evropské instituce budou považovány za vzor, za symbol do odpovědnosti, transparentnosti a integrity a tak dále. Já si myslím, že nyní budu hovořit eh, jménem všech předsedů. Myslím si, že to by mohla být, eh, mohl být začátek tradice diskuzí o transparentnosti, odpovědnosti, protože to jsou důležité prvky pro vytváření důvěry v rámci evropské integrace. Jsem velmi ráda, že jsme tu měli paní místo předsedky předsedkyni komise Georgiovu a doufám, že budeme eh, v tomto dialogu pokračovat. Děkuji. Ona bude tedy eh, hybnou silou toho všeho. Já bych se ráda připojila ke slovům paní Hybner. Eh, já jsem osobně vnímala toto slyšení jako velice poučné, velice zajímavé. Spolupráce čtyř výborů, eh, to je velice pozitivní a mělo by to pokračovat i do budoucna. Pro výboru, pro, za výbor pro právní záležitosti mohu říci, že pracujeme na celé řadě otázek, o nichž se tady hovoří, better lawmaking, lepší zákonodárství, včetně správního práva, eh, také Víme, že se e, tu objevují aspekty, které nám e, umožní prohloubit naše vnímání. V každém případě chci poděkovat všem odborníkům, všem účastníkům tohoto slyšení, kteří nás velmi inspirují k užitečným krokům, které v budoucnosti pomohou posílit důvěru občanů v evropské instituce. A to je samozřejmě náš hlavní úkol. Eh, v každém případě děkuji také paní Gressle, protože právě díky ní se eh, koná toto slyšení, to se o něj výrazně zasadila, protože to bylo z její iniciativa. Děkuji mnohokrát. Děkuji, já se budu snažit maximálně. Ano, vynasnažím se. Děkuji všem kolegům. Ráda bych řekla, že žádné z témat, o kterých jsme eh, dneska hovořili, není tématem samo o sobě. To znamená, že pokud eh, se o to nebudeme starat, nestane se nic. Já jsem včera zazna- za- zažila třístraná jednání s radou o velmi důležitých tématech. Byla to spolupráce v trestních věcech Musím říci, že to je tvrdý oříšek eh, jak v členských státech, tak tady. Děkuji tedy Děkuji za to, že v tom chceme pokračovat. Já jsem byla překvapena tím, kolik těch témat, na kterých pracují jednotlivé výbory, kolik je tady, eh, tady dokumentů, o kterých eh, nevíme. Eh, dneska jsem se naučila více, než by, než by mi bylo milé, to znamená, že děkuji všem řečníkům, bylo to zajímavé a budeme se k tomu vracet. Určitě se budeme snažit této tradici pokračovat. Děkujeme i tlumočníkům a přejeme vám hezký zbytek dne. K tomu tomu, že je tady tolik žen v předsednictvu, tak jsme úplně zapomněli na kolegu. Vidíte, to je taky genderová diskriminace. Co se to stalo? Teď se eh, cítím eh, tady úplně nepřípadně. Ne, že bych se cítil diskriminován, to ne. V každém případě děkuji mnohokrát. Já myslím, že už vše bylo řečeno. Eh, a během této diskuse, během diskuse na Twitteru, která probíhala, zaznělo od jedné nevládní organizace, že by se taková diskuse měla opakovat. Měli bychom o této problematice diskutovat dál. Vůbec to, že tady máme tolik expertů, tolik poslanců, kteří ještě ve čtvrtek s námi zůstali a diskutují o tomto velmi důležitém tématu, je velmi chválihodné a měli bychom takto eh, propojovat svá úsilí, abychom se ujali tak složitého tématu, vzhledem k tomu, že jsem poslancem od roku 99, vnímám to také jako velice eh, složitou otázku, která nás dlouhodobě trápí ve všech institucích. V každém případě chci poděkovat i také za výbor pro eh, občanské svobody, na něj jste zapomněl z genderového pohledu, ale děkuji také.